Dear colleagues, I would like to start the meeting. Vážení kolegové, ráda bych zahájila schůzi. Dobré ráno všem. Prvním bodem našeho pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Zatím nebyly žádné návrhy na změnu pořadu jednání, takže navrhuji, abychom eh, agendu schválili Druhým bodem pořadu jednání je schválení e, zápisu z jednání 28. E, a 29. 28. února a 19. a 20. března. Zápis jednání e, je samozřejmě k dispozici na distribuci dokumentů. Takže budeme považovat zápis za schválený, jestliže nikdo nevznese námitku. Třetím bodem je sdělení předsedy. Já mám jedno sdělení které se týká mobilizace eh, Evropského fondu eh, Solidarity eh, pro pomoc v regionech Ligursko a Toskánsko po povodních loňského roku. Ta žádost je nyní schvalována rozpočtovým výborem a tento návrh byl také rozeslán vám všem. A jako obvykle eh, je to eh, žádost naléhavá vzhledem k eh, situaci. My máme vypracovat stanovisko. Možná si budete pamatovat, že v posledních třech nebo čtyřech případech jsme dospěli k rozhodnutí dát předsedovi pravomoc k tomu, aby, zapsal, aby zaslal stanovisko výboru. Pokud tedy nikdo nevznese námitku, pokud souhlasíte s touto procedurou, tak eh, to můžeme tedy udělat formou eh, dopisu. Nevidím, že by někdo protestoval, takže se můžeme přesunout k bodu číslo čtyři našeho pořadu jednání, což je pokračování diskuze o obecných ustanoveních o evropských fondech. Konkrétně budeme diskutovat o návrhu legislativní zprávy eh, pro eh, evropské fondy a zrušení nařízení číslo 1084 z roku 2004, 2006. Než dám slovo zpravodajům, chtěla bych vás informovat o výsledcích schůze pracovní skupiny, která se konala včera, kde jsme diskutovali o eh, kalendáři časovém harmonogramu tohoto balíčku obecných zařízení, nařízení eh, ohledně přístupu ke společnému strategickému rámci a bylo dohodnuto, že bychom měli tu závěrečnou zprávu o obecném nařízení prodiskutovat v našem výboru 29. května. Takže eh, termíny pro zasílání pozměňovacích návrhů budou do 8. května, tedy do naší příští schůze. Tedy to bude začátek posílání a 31. května bychom rádi eh, hlasovali, řekla bych předběžně hlasovali ve výboru REGI, což bude jakýsi mandát pro zpravodaje a cílem je eh, dát zpravodajům čas na to, aby eh, přijali eh, rozhodnutí ve spolupráci s Evropskou komisí a aby zástupci rady mohli hlasovat. Nevím, jestli to bude v ří, září nebo v říjnu. Každopádně bychom rádi měli konečné hlasování na podzim 2012. Teprve potom konečném hlasování ve výboru REGI bychom tu zprávu eh, postoupili plenárnímu zasedání. Také jsme debatovali o tom celém balíčku, o tom, eh, jestli bychom měli pokračovat v tom celém procesu a, a zacházet se všemi těmi nařízeními jako s jedním balíčkem. Můj názor je, že bychom měli pokračovat v tomto balíčkovém přístupu ale e, myslím si, že bych měla také zároveň říct, že e, je tu velice, jsou tu velice silné důvody, které vznesl e, jeden ze zpravodajů, pokud jde o určitá konkrétní nařízení. V tom případě tedy můžeme počítat s určitou flexibilitou, ale obecně si myslím, že bychom se měli držet pravidla, že bychom měli mít jeden balíček nařízení, přistupovat k němu jako k jednomu balíčku. Další téma, které se týká společného strategického rámce, e, je na spravodajích. Ti musí navrhnout, jak budou postupovat. Diskutovali jsme o, o tom dvakrát na e, pracovní skupině a e, bylo navrženo zpravodaji a také to podpořili ti, kteří se účastnili schůze a diskuze, že společný strategický rámec by měl být dodatkem k obecným nařízením. To tedy musí být přepracováno, protože komise vypracovala pracovní dokument, který nemá tento formát. Takže pokud jde o načasování, o časový plán, tak ta první jakási kostra ta první verze společného strategického rámce by se měla přeměnit v dodatek a ten bude přednesen 8. Eh, května vašemu výboru a eh, de- debata, plná debata potom proběhne 29. května ve výboru REGI. Chtěla bych vám také připomenout, že všechny pozměňovací návrhy, eh, které budete zasílat, nejsou k těm dokumentům zpravodajů, ale k dokumentu komise. Takže eh, určitě můžete zasílat dokumenty, zasílat pozměňovací návrhy s vašimi nápady neustále, protože dokumenty komise jsou k dispozici už od října. Je tedy důležité, abychom si toho byli vědomi. Myslím si také, že zpravodajové budou eh, souhlasit s tím, když se s nimi podělíte o vaše názory a 8. května eh, nám také poskytnou informace o tom směru, eh, kterým se zpravodajové budou ubírat, aby vám to usnadnilo podávání pozměňovacích návrhů. Termín podávání pozměňovacích návrhů, které začne 8. května, tak eh, nejzastší lhuta je 31. května. To je tedy všechno, pokud jde o informace o práci pracovní skupiny pro budoucí politiku soudržnosti, která diskutovala včera. A teď bych se rád přesunul k, přesunula k našemu bodu. Pardon, Elizabeth Schretter. Děkuji, paní předsedkyně. To, o čem jste tu mluvila, o, o tom jsme opravdu včera diskutovali, ale nerozhodli jsme. A ten postup, jaký jste e, navrhovala, závisí na rozhodnutí tohoto výboru a také na e, kodexu e, Evropského parlamentu. Proto bych chtěla poprosit, aby sekretariát předložil, připravil patřičné rozhodnutí, protože je nutné, abychom zohlednili ten etický kodex v některých důležitých bodech, jinak nemůžeme postoupit k dalším krokům. Eh, Opakuji zcela jasně, že eh, pracovní skupina diskutovala se zpravodají, protože eh, role zpravodajů je rozhodnout o formátu zpráv. A to je velice důležité. Rozhodnutí samozřejmě je na dnešním výboru. Můžeme o tom samozřejmě diskutovat, jestliže chcete, Eh, o těch termínech, o přístupu, o všem, jestliže eh, si to přejete. Nicméně si myslím, že eh, názor zpravodajů by měl být respektovan. To, co jste tady předložila, není dostatečné. Etický kodex parlamentu musí být dodržen a proto prosím sekretariát, aby připravil podklady pro rozhodnutí, abychom tedy plně dodržovali ten etický kodex. To, co tady přednášíte, to je zpráva, to není žádný podklad k rozhodnutí. Jsou zcela jasná kritéria eh, na to, jak má výbor postupovat. A já bych chtěla poprosit eh, o to, abychom to dodrželi. My nemáme naspěch, to známe, že tady máme možnost eh, nechat si vypracovat podklady k rozhodnutí na příští zasedání, také koordinátoři mohou vypracovat potřebné materiály a já tedy prosím o to, aby to bylo dodrženo. V opačném případě je třeba nutno podniknout patřičné kroky. Eh, já bych ráda věděla, které pravidlo etického kontextu je konkrétně porušeno. Pravidlo říká, že zástupci všech frakcí se musí podílet na eh, výboru. Je tedy třeba dodržet tento konkrétní postup pokud jde o postup a o hlasování. A já bych chtěla poprosit o to, aby se tak stalo. Uh, Chápu to tak, že uh, narážíte na celý proces rozhodování, takže k tomu se ještě určitě vrátíme a zvážíme to. Můžeme se tedy nyní přesunout Jak jsem říkala na začátku, máme tu návrh zpravodajů, který projednávala včera pracovní skupina, která je přístupná všem zpravodajům a všem koordinátorům. Já jsem předložila eh, ta doporučení včera, která byla schválena v pracovní skupině, nebyla proti ním žádná opozice. Měla jsem pocit, že jsme se dohodli na časovém harmonogramu. A pokud jde o otázku paní Schretter, tak sekretariát eh, to objasní a do příštího zasedání eh, zareaguje. Určitě nejsou pochyby o tom, že všichni budou respektovat etický kodex. Jestliže tedy nemáme žádné námitky, můžeme se přesunout k obsahu bodu číslo 4 a dávám slovo zpravodajům. Nevím, jak si rozdělíte prezentaci. Nejdříve muži dnes, takže Lambert. Já vám děkuji. Nebudu mluvit anglicky, protože ten text, ta, ta předmluva je také sepsaná anglicky, tak začal nejdříve. Bych chtěl říci, vy všichni přátelé Regi, všichni tady, když posloucháte a čtete si o, o této otázce, o těch nových nařízeních a finančním rámci a tak dále, tak eh, jsou tam eh, přátelé předsednictví a přátelé soudržnosti a lepšího zacházení s finančními prostředky a tak dále. Je moc hezké, že teď máme tu skupinu Přátel Regi, protože my eh, v parlamentu v podstatě tohle vedeme, vy to vedete. A chceme-li nějak pokručit, musíme jednat stejně jako předtím, otevřeně, jednat se všemi, obzvláště se stínovými zpravodaji a dobře je informovat i naše kolegy, kteří pracují na těch jednotlivých fondech a také ve výborech, které se tím zabývají. Takže fungujeme transparentně, ale musíme si dát pozor, abychom ještě předtím, než přijde léto, ukázali, jaké je stanovisko našeho výboru, jaké je politické stanovisko Evropského parlamentu v této důležité debatě. A tohle nám umožňuje zasednout ke stolu s radou v prvním mandátu, protože si vzpomínáte asi, že jsme tady měli přátelé předsednictví, obzvláště dánského, kteří nám referovali o postupu na radě a tehdy byla ta situace velmi fragmentovaná. Takže my si nejsme úplně jistí, k jakému pokroku tam došlo a jestli eh, můžeme už zajít eh, dnes eh, dopoledne dál, jak říkala paní předsedkyně. Tohle je poprvé, co tam jednáme před létem. Měli jsme tam pracovní dokument z deseti body, o kterém jsme diskutovali do detailu a dnes bychom mohli předložit první pozměňovací návrhy, které jsou zcela v souladu s vašimi představami a s vašimi příspěvky z předchozího zasedání. Takže to bylo tak obecně. A teď přejdeme dál a podívejme se na vaše stanoviska k bodům, které jsme chtěli pozměnit. Já bych nejdřív zopakoval to, co tu asi už bylo řečeno k tomu časovému harmonogramu. Ano, Máme tady teď první sérii pozměňovacích návrhů. Jsme ochotni si je tedy tady vyjasnit, případně zohlednit vaše poznámky, ale pak nastoupí toho 8. května situace, kdy budeme mít před sebou všechny pozměňovací návrhy, ty budou přeloženy a potom jak budeme projednávat. Je důležité, abyste ten text, který teď máme v angličtině, dostali všichni ve svých jazycích, aby eh, jste to mohli dostatečně zohlednit a možná, že by také bylo důležité ukázat vám, jak jsme přesně formulovali ty naše pozměňovací návrhy. Abychom tady zbytečně neduplikovali stejné pozměňovací návrhy, které už teď v textu třeba jsou. Takže ten postup je opravdu důležitý. Nejdřív si prosím přečtěte to, co jsme předložili my a potom můžete ten proces obohatit dalšími stovkami pozměňovacích návrhů. Ale už se na to těšíme, takže takhle by to mělo eh, vypadat a měli bychom eh, o tom poprvé hlasovat v červenci a potom uvidíme, jak postupovat dále. Budeme mít ještě čas si to všechno vyjasnit a položit k tomu postupu případné otázky. Pokud máte nějaké dotazy už teď, tak prosím. A ještě pár připomínek. Důležité je stanovisko toho společného strategického rámce. Já jsem byl začátkem týdne na INTE a tam Spravodaj mluvil o tom, že ten společný strategický rámec by neměl být aktem v přenesené působnosti, mělo by to být součást celé té procedury a my jsme teď předložili pozměňovací návrhy, které by toto měly zajistit. Bude to pozměňovací návrh článku 12, Mluví se tam o tom, že bychom mohli ten společný strategický rámec dát do názvu. A dáme ten rámec do přílohy, jednak k tomu obecnému nařízení a jednak potom řekneme, že společné fondy chceme změnit na fondy pokryté společným nařízením. To je důležité, aby bylo jasné, který legislativní akt je ten hlavní a který naopak vyjasňuje ty praktičtější otázky. To bude takové horizontální pozměňovací návrh eh, pro celé nařízení. Už jsme o tom jednali tom pracovním dokumentu a předložíme ještě nový jasný text pro článek 2, ve kterém se vyjasní ta pozice toho společného strategického rámce. My v podstatě teď říkáme, že hodláme předložit nový text. Ten nový text ještě z právního hlediska nebyl připraven, sepsán, ale přijdeme s ním 8. května, abyste měli k dispozici ten rámec a abyste viděli, které jsou ty hlavní eh, body společného strategického rámce, které dáme do přílohy, o kterých se může jednat a které mohou být později potom měněny, protože to pak půjde skrze ty obyčejné pozměňovací návrhy. ještě k těm článkům, které se týkají víceúrovňové zprávy a principu partnerství. Tak článek 4.4. Tam jsme posílili eh, pozici místních orgánů a městských úřadů oproti jejich partnerům a sepsali jsme lepší definici jejich účasti. Potom ta smlouva o partnerství, obzvláště článek 13. Ta se tam také vyjasní. A v pozměňovacím návrhu chceme posílit eh, tu zásadu partnerství a tu fázi přípravy partnerství, přípravy té smlouvy a zprávy o pokroku. Potom makroregionální strategie, tak tam máme další článek pozměvací návrh tady k jednomu článku, který vyjasňuje povahu těch, spolu, těch, těch aktivit spolupráce a posiluje roli těch regionálních strategií. Takže to je pár bodů, které chceme vyjasnit takhle hned, takhle hned ze začátku a možná by bylo dobré, kdybyste se k tomu vyjádřili už dnes. Mm, také abychom věděli, co se o tom myslí kolegové, kteří pracují na těch specifických fondech, abychom viděli, jak to půjde. Konstantine, možná um, bys mohl se podívat na ty ostatní body, které tam zbývají? Ne k tomuto? Vy si chcete ještě eh, nechat něco na tu další vlnu pozměňovacích návrhů? Dobře. Ne, my nemáme vůbec žádná tajemství, my jsme tak transparentní. Myslím si, že je to také důležité u takového záměru, který by měl platit příštích sedm let. Měli bychom vytvořit tento kohezní balíček. V těch předchozích diskusích jsme vždy eh, konstatovali, že tato diskuse se netýká pouze politiky soudržnosti, ale je to také diskuse ohledně naplňování strategie EU 2020 a klimatické cíle tam také patří. Musíme se starat samozřejmě také o demografické aspekty. Takže je to velký balíček, není to jenom pár e, legislativních textů. Proto si myslím, že povaha Evropské unie a schopnost integrovat eh, v budoucích letech, to je věc, která bude předurčovat budoucí léta. Takže máte pravdu, pane Lambert, my potřebujeme také Evropu regionu a musíme tedy v příštích měsících na to klást důraz. A proto je důležité, aby tady probíhal společný transparentní postup. Možná, že jedno doplnění k tomu společnému strategickému rámci. Samozřejmě my jsme diskutovali o tom, zda je smysluplné to organizovat jako přílohu nebo jako jiné nařízení případně. Ale když se na to podíváme a řekneme, že naše politika jde tím a tím směrem, to znamená v rámci to je stanoveno ve všeobecném rámci. To je jakési zastřešení těch pěti různých fondů. Co se týče eh, tohoto zastřešení, tak nemohu tam vytvářet ještě další zastřešení nad eh, tímto zastřešením v rámci tady společného rámce, takže to by vyžadovalo v podstatě potom další nařízení. Proto jsme se rozhodli, že použijeme přílohu. Já myslím, že komisi se to tedy nelíbí, každém eh, případě jsme to tak cítili, když jsme s ní diskutovali. My z naší strany tedy předložíme pozměňovací návrh eh, ohledně těchto, tohoto společného strategického rámce. Eh, samozřejmě požadujeme hodně práce na našich kolezích, ale také na nás samotných. Já si myslím, že musíme mít opravdu dobrou předlohu, která by byla pak zralá na to, abychom se rozhodli, abychom mohli také jednat, aby mohla jednat komise. Já si myslím, že tady je, se to vyplatí, protože je to opravdu určující cesta pro těch sedm následujících let z hlediska politiky soudržnosti EU. Já bych se zmínila ještě o několika bodech, které Mm, ke kterým byly také předloženy návrhy. Týká se to zvláště oblasti flexibility. Tady jsou pozměňovací návrhy 61 eh, a 66, eh, týká se článku 87. Já myslím, že jsme měli mnoho diskusí ohledně mm, jaksi mnohofondové plánování to, co e, tady navrhujeme, pokud se to prosadí, pak dáme regionům možnost, aby sami rozhodovali, zda chtějí mít tento přístup k několika fondům a e, bude možné tady flexibilně provádět e, cíle politiky soudržnosti. Já si myslím, že to odpovídá tomu, co jsme tady prodiskutovali v posledních měsících a spolehám se v tomto smyslu na vaši podporu. Spravodajové po těch mnoha diskusích také konstatovali, že je tady velká jednota názorů ohledně té výkonnostní rezervy, kterou navrhla komise. My ovšem to nechceme akceptovat tak, jak to komise přímo navrhla. Máme dojem, že ta myšlenka sama o sobě není špatná, ale provádění tohoto nástroje prostě jednoduše není možné a proto chceme, aby e, byla vyškrtnutá tato výkonnostní rezerva na těch různých místech, kde se objevuje i například v úvodních ustanoveních. Tady nejde jenom o přístup eh, z hlediska jakési konkurenceschopnosti a lepších projektů. Nejenom tady by to nebylo možné aplikovat, ale zároveň by to přispívalo k větší administrativní zátěži. To je tedy eh, druhý důvod, proč chceme, aby tato rezerva byla vyňata z návrhu komise. Dále vám navrhujeme, aby ten odkaz na makrokondicionality byl také vyškrtnut. Takže k tomu bude jednoduchý návrh zrušit, škrtnout článek 21. My jsme hluboce přesvědčeni, že mikrokondicionalita je jistě důležitá, to vůbec se nespochybňuje. Je důležité, aby členské státy měly řádné rozpočty. O to nejde. Jde o to, že by vlastně regiony eh, ručily za špatné poměry, které vznikají spíše na úrovni vlády. A my konstatujeme, že politika soudržnosti je jediný nástroj pro investice a rozvoj v jednotlivých zemích. A pokud máme země, které mají potíže a my jim vezmeme tento nástroj, tak je to přesně opak toho, co chceme, proto navrhujeme kompletní vyškrtnutí to neznamená, že by stávající nástroje neměly být i nadále používány. My máme například nástroj ohledně eh, fondu soudržnosti. To ovšem není součástí tohoto všeobecného nařízení. Zde ve výboru jsme měli mnoho diskusí ohledně ex ante kondicionality. Spravodajové jsou přesvědčeni, že ex ante kondicionalita může být smysluplná, pokud přímo souvisí s tím, čeho se kohezní politika dotýká. Pokud jsou tady přímé souvislosti mezi tím, co plánuje členský stát ohledně projektů v oblasti politiky soudržnosti a přijímá odpovídající legislativu, která samozřejmě eh, na tom závisí. My jsme tedy předložili příslušné návrhy této oblasti. Je to 35, 65 a další odpovídající pozměňovací návrhy, které s tím souvisejí. Já doufám, že je tady jednoznačné, že musíme ještě toto dopracovat v těch eh, odpovídajících místech přílohy. Finanční nástroje. Já si myslím, že to je důležitá nová část té, toho budoucí, budoucího období podpor. My mm, tady musíme už uvažovat nad tím, jak by bylo možné mm, využívat evropských peněz co nejefektivnějším způsobem v jednotlivých regionech. A myslím si, že díky našim návrhům můžeme zde zajistit určitý pokrok z hlediska využívání těchto finančních nástrojů. To znamená neomezovat se pouze na subvence, přejít eventuálně také k půjčkám a získávání dalších finančních prostředků. Toto také bylo zabudováno odpovídajícím způsobem do návrhu komise. Ale my potřebujeme jasná pravidla, která by byla součástí eh, tohoto nařízení z hlediska finančních nástrojů. Proto jsme předložili některé návrhy, abychom toto předem připravili. Mm, mm, určité komponenty se vytratily z definic eh, komise a finanční nástroje tady vlastně nejsou jednoznačně definovány, takže my jsme v tomto duchu předložili pozměňovací návrhy. Pokud se podíváte na první návrh zprávy, tak máte dojem, že jsme možná mluvili na výboře o dalších aspektech. Pan Lambert poukázal na to, že je to vlastně první část. Je to opravdu eh, jaksi první díl pozměňovacích návrhů. A doufejme, že 8. května vám budeme moci předložit další zbývající návrhy. Já bych chtěla říci, že právě v oblasti zjednodušování, to je věc, která nám velmi leží na srdci, v této oblasti v některých částech eh, jsme vázáni tím, že mm, paralelně k diskuzím eh, našeho výboru parlament vede také diskuzi k rozpočtu, například ohledně akreditačního místa. Samozřejmě k tomu můžeme nyní navrhnout eh, pozměňovací návrhy, ale ty možná odpadnou ve chvíli, kdy se přijme konkrétní rozhodnutí mm, na úrovni Evropského parlamentu a rady z hlediska rozpočtu. My závisíme na těchto rozhodnutích, proto jsme v tomto smyslu nic nepřipravili a doufáme, že v černu eh, parlament eh, s radou dospějí ke konečnému rozhodnutí. Eh, pak se musíme dohodnout, jakým způsobem přistupovat k těmto tématům. Z tohoto důvodu se domníváme, červenci bychom měli mít odpovídající hlasování na výboře a bychom mohli eh, odpovídajícím způsobem vyjednávat s radou a najít tu správnou cestu v zájmu tedy budoucí politiky soudržnosti. Na závěr bych učinila ještě několik připomínek na adresu komise. Samozřejmě, že v posledních týdnech a posledních měsících komise nás velmi podporovala. A to na mnoha úrovních, dodávala nám informace, různá prohlášení, měli jsme také diskuse a šlo o to, abychom našli tu společnou dobrou cestu z hlediska budoucí politiky soudržnosti. A celé jistě komise například UCSF, ale také v otázce flexibility nebo makrokondicionality nebo výkonnostní rezervy. Možná v těchto oblastech eh, bude zvedat ruce a, a, a volat, co to tady ten parlament eh, dělá. Když se na to přesně podíváme, tak já myslím, že eh, komise se jistě přesvědčí, že děláme velice smysluplná rozumné návrhy a já doufám, že komise bude také ochotná nás podporovat na této cestě, protože nám je jasné, že by bylo dobré, kdyby komise kráčela touto cestou společně s námi. Byli bychom o to silnější. A já si myslím, že regiony si také zasloužily, aby zde eh, byly prováděny tyto společné snahy. Co se týče flexibility, tak slyším už ty argumenty, ale to půjde proti koncentraci prostředků. Já myslím, že opak je pravdou. Za prvé je to pouze možnost, kterou otevíráme pro regiony členských států a za druhé je to v zájmu eh, samých, eh, samotných regionů, aby eh, jak si dodržovali tyto cíle strategie Evropa 2020, to znamená klimatické cíle, boj proti chudobě. Pokud se podíváme na ty mnoho vrstevnaté regiony, tak si myslím, že by bylo vhodné právě naopak takto pomáhat této koncentraci prostředků. A ještě makrokondicionalita. To byla věc, kde se říkala, že by nebylo vhodné vůbec se toho dotýkat, protože tady byly různé pozice. Já se ovšem domnívám, že pokud sama komise říká, my vlastně nechceme ten nástroj vůbec eh, používat, to má jenom odrazovat, odstrašovat. Tak v tom smyslu můžeme zde argumentovat také pozitivně a můžeme podporovat eh, země jinak, než tady mít tento damoklův eh, meč z hlediska naplňování těchto cílů. A také tento účinek je psychologický. Pokud budeme podporovat tyto regiony, tak ten přístup eh, i k těm otázkám, jakým způsobem budou řešit rozpočtové potíže, tak bude jiný, než když budeme hrozit, pokud neuděláš to a to, budeme postupovat tímto způsobem. I z těch pedagogických důvodů je to jednodušší, pokud tady budeme mít eh, skutečně odpovědnou politiku a pokud budeme pomáhat těm zemím, které mají potíže. Já se domnívám, že v těch budoucích týdnech budeme mít možnost společně hovořit a budeme mít také příležitost pokročit dále. A také doufám, a to je na adresu rady, doufám, že rada nebude opět se snažit nějakým způsobem znehodnocovat legislativní práci parlamentu, to znamená vše v podstatě nadspat do vyjednávání o tom všeobecném rozpočtu a říkat, eh, teď jednáme o rozpočtu, to znamená odkazovat se na rozpočtová jednání a tvrdit, nemůžeme tady jednat o eh, záležitostech, eh, které musí být projednány v rámci postupu spolurozhodování s parlamentem tak by to nemělo být. A já prosím eh, jménem všech zainteresovaných eh, regionů, aby se zde přistupovalo velmi zodpovědně, aby se respektovala tato legislativní práce, kterou eh, realizujeme společně. Ne, že by parlament bojoval proti radě. Jednáme podle ustanovení Lisabonské smlouvy, tady je stanovena demokracie a také nutnost vážně brát práva všech zaúčastněných, zúčastněných stran. Proto je nutné, aby Rada uznala, že parlament je e, tou instancí, která hájí zájma občanů, měst a regionů. Toto rada musí brát vážně a není možné to tak jen odpálkovat a jednat za zavřenými e, dveřmi. Já si myslím a doufám, že tento signál, který zejde z Evropského parlamentu, bude moci vyvolat odpovídající reakce z hlediska jednání v budoucích dnech. Děkuji. Thank you very much. Teď přejdeme ke stínovým zpravodajům. Děkuji. Já jsem trochu nervózní, protože si myslím, že tohle není ta rozhodující část naší práce, protože nakonec naším výsledkem dnes budou jen pozměňovací návrhy a nic víc. Ale zaprvé bych chtěl říci, že zpravodaj odvedl skutečně výbornou práci protože když se podíváte pozorně na ty existující pozměňovací návrhy, tak si myslím, že všechny pozměňovací návrhy vzaly v úvahu, myslím si, že většinu našich potíží. Já vám vysvětlím můj názor. Když se podíváte na pozměňovací návrh 2, kde zpravodaj říkal, že státy nebudou smět regiony a s místními úřady eh, budovat eh, partnerství nezávisle. Podle legislativy, podle ústavy a tak dále. Takže je docela nutné vzít v úvahu víceúrovněvou zprávu. A za druhé, já si myslím, co se týká té výkonné rezervy, tak eh, já chápu proč to chceme dát pryč, protože když to tam necháme, on to bude boj, ale mohlo by se pak stát, že management, který se bude snažit ty projekty implementovat, si bude radši vybírat jednoduché projekty a ne ty složité. To je velmi jednoduché, prostě všechny peníze převedeme na jednoduché projekty a přidaná hodnota bude pak nižší pak, co je také velmi důležité, pozměňovací návrh 7, ta podmíněnost, která se váže na pakt růstu a stability, bude vzata v úvahu, ale bude také propojena s fondem soudržnosti a s jeho absorpcí. Já bych tohle naprosto podporoval, protože Jinak bychom mohli tímto nařízením v podstatě nahradit eh, to, co musí ratifikovat parlamenty v polovině tohoto roku. Ale otázka je, jak to implementovat, protože kdybych tomu chtěla oponovat, tak bych řekla, no vysvětlete mi přesně, jak, jak má být eh, ta podmíněnost, ta pakt růstu a stability eh, provázána se soudržností a tak dále a tak dále. Myslím si, že nakonec Abychom ubránili tento velmi dobrý, velmi dobrý návrh, musíme vysvětlit, jak přesně má vypadat eh, toto propojení mezi růstem a stabilitou, zprávou, eh, eh, přidanou hodnotou, soudržností a tak dále. Takže nakonec je to dost odvážné úplně zrušit celou tu makroekonomickou podmíněnost pozměňovacím návrhem 44. V naší skupině jsou někteří poslanci, kteří jsou proti. Já tedy nevím na 100%, co budou liberálové, pro co budou liberálové hlasovat. Já to podporuji, ale nemohu vám zaručit, že všichni ostatní také. A potom je tady velmi závažná věc. Já jsem provedl ten propočet, protože jsem členem rozpočtového výboru. Už jsem to poslal panu Nistorojovi a také eh, členům REGI. Já to pošlu všem členům REGI. A je to ten výpočet těch jednotlivých obálek. Hlavním problémem by totiž mohlo být, že diskuze jak tady, tak, v parlo, tak v, v radě se budou soustředit na eh, rozdíly mezi těmi jednotlivými obálkami a uvidíte při mojí prezentaci ta čísla, to jsou čísla komise a já jsem byl velmi rád, že mé propočty nakonec odpovídaly těm propočtům rady. A musím říct za prvé, že není pravda, že členské státy eh, nedostaly metodologii pro počítání rozpočtu na příští období, protože ministři financí už si to všechno spočítali na základě návrhu komise z července minulého roku. Kolik peněz dostanou eh, ty méně vyvinuté regiony, regiony v přechodu nebo ty rozvinuté nebo větší země a tak dále. Ale tato metodologie je jiná než to, co máme v druhé příloze první části Eh, k tomu existujícímu nařízení 1083. V první části je tam, jak se vypočítají ty jednotlivé obálky, pak je tam capping a pak jsou tam další úpravy. A je z toho zjevné, že tam není žádný rozdíl. V podstatě eh, se tam zachází se všemi státy, se všemi regiony úplně stejně. Takže nemůžeme eh, nikoho našknout z toho, že jinak přistupuje k různým státům podle velikosti nebo něčeho takového. Když neznáte veškeré informace, možná vás to znervozní, protože uvidíte, že méně vyvinuté regiony dostanou o 20% méně, ty regiony v přechodu dostanou o 47% více, ale když to spočítáte na hlavu, tak uvidíte, že ty méně rozvinuté regiony dostanou o 6 euro ročně víc než teď. Rozvinuté regiony dostanou 0,2 eura víc než teď. A ty, ty regiony v přechodu budou většinou mít o něco méně, ale to se musí propočítat podle každého jednotlivého regionu. A uvidíme, že nejméně 17 regionů 31 milionů půjde do konvergence a tři regiony přijdou e, z konvergence do rozvinutých regionů. A teď se dostanu k mému návrhu. Já si myslím, že je to velmi dobře spočítané, ale problém je s tím cappingem, s těmi limity. pokud těch peněz je o 5,1% méně, tak ten capping musí být nižší. To je docela jasné. My jsme o tom jednali. Je to jeden z těch desíti nebo jedenácti bodů, o kterých jsem mluvila. Já myslím, že tohle je ta hlavní věc. Já vám to vysvětlím. Když jste velký stát a máte regiony méně rozvinuté nebo dobře rozvinuté nebo ty v přechodu a když je vaše hospodářství velké, tak 2,5% nebude mít vůbec žádný dopad, jako Itálie nebo Španělsko, tyto velké státy. Ale pokud se jedná o malou zemi, nepříliš rozvinutou, řekněme, A pokud máte eh, v NAC2 jen jeden region, tak pak to vaše finanční prostředky výrazně sníží. A potom některé země, nebudu je tady jmenovat, eh, budou eh, v té oblasti těch méně rozvinutých regionů a dostanou o 20% méně kvůli tomu cappingu. A já chápu, že ty stropy tady jsou teď nižší, protože je méně peněz, ale Komise udělala jednu věc, se kterou já nesouhlasím, že existující kapeň eh, je ze 3,2, teď 3,7. A pokud jste chudší země, tak dostanete 3,78% jako strop. Ty bohatší dostanou 3,2. A tento roz, díl je velmi důležitý, kdežto v příštím období tam prostě komise dá úplně stejný strop 2,5 pro všechny. Komise jednou řekla, že tím, že budou mít flexibilní stropy, řekli, abychom pokračovali v našich cílích a abychom snížili rozpory Eh, vyplývající z cappingu, tak ty stropy nastavíme v určité škále flexibilně. Já nechápu, proč od toho komise ustoupila. Žádáme víc peněz, ale já vím z rozpočtového výboru, že víc peněz nedostaneme. Ale přesto si myslím, že je třeba tam podechovat tuto možnost flexibilních stropů. Řekněme 2,5, ale potom je třeba, aby to byla určitá škála, aby to bylo 2,2 nebo 2,7 aby tam bylo půl procenta flexibilního. A potom vlastně e, ty částky budou stejné, protože je třeba, abychom se drželi zásady soudržnosti. Protože když tam dáte takhle paušální procento místo určitého intervalu, tak některé země připraví to docela hodně peněz, což si myslím není úplně dobré. Opravdu velmi děkuji zpravodajům, protože to od ní bylo velmi odvážné, nevím, co dalšího nám navrhnou, ale myslíme, že eh, se o to s komisí hodně pohádáme, nevím, jak to protlačit, ale pokud jsem to správně pochopil, zpravodajové budou trvat na svém. Budeme prostě na tom muset spolupracovat a zůstat jednotní. Thank you very much, Děkuji, Elizabeth Schroeter. Děkuji. Nejprve chci poděkovat zpravotajům za to, co nám tu předložili. Eh, už jsme o tom mluvili i na pracovní skupině, zejména pokud jde o otázku společného strategického rámce. Já osobně eh, mám pochyby. Eh, je otázka, jestli je opravdu dobré ten strategický rámec stavět tak vysoko v tom nařízení. V podstatě tady nastavujeme flexibilitu na příštích sedm let a já bych radši eh, měla nějaký postup, eh, jak bychom měli zacházet s tímto strategickým eh, rámcem, tedy postup mezi komisí a parlamentem, protože tady samozřejmě jednáme o flexibilním nástroji pro příštích sedm let. Na sedm let a to druhé nařízení eh, to druhé nařízení by znamenalo, že vůbec nevíme, jaká opatření jsou nutná a co všechno vlastně plyne z krize. Proto bych eh, ráda ještě jednou zvážila, eh, jestli opravdu chceme mít společný strategický rámec v dodatku, jestli je to opravdu tak dobrý nápad. Já jsem otevřena argumentům, ale mám svoje pochyby. Druhý bod, který mi připadá zajímavý na těch návrzích, je to, co se týká článku 87, eh, tedy toho programu. Návrh komise je velice striktní, že týká se tedy eh, silné eh, integrované politiky. A je to tedy poměrně byrokratické. Eh, Lambert a Konstant si dali práci s tím, aby našli nějaké řešení. A eh, já také eh, chápu, že se snažili najít nějakou modifikaci, což není úplně špatný nápad. Nicméně se domnívám, že ne všechny problémy byly vyřešeny v této oblasti. Měli bychom ještě dále ubírat diskuzi tímto směrem, protože to jsou klíčové elementy celého nařízení. Otázka je, eh, jestli máme tyto klíčové elementy eh, ponechat, anebo zvážit, eh, jestli náhodou nemůžeme dosáhnout ještě jiné flexibility. Pro, pro mě je to ještě poměrně nedořešené. Ve zprávě obou zpravodajů je to tak, že všechny priority jdou k jednomu cíli. Máme tu tedy flexibilitu s, ohledem na fondy, s ohledem na regiony ale vždycky je to tak, že jedna prioritní osa vede k jednomu cíli, ale ty eh, indikátory eh, neříkají jen to, že prioritní osa vede k nějakému cíli, ale musíme se také podívat na to, eh, jak bude probíhat ten program indikátorů, zejména v případě ITI, anebo v případě skupin pro místní rozvoj. A tady se mi zdá, že to není ještě úplně vyřešené a měli bychom o tom dále diskutovat. Pokud je o výkonnostní rezervu, performance reserve a její škrtnutí, tak myslím si, že by, bylo, by byla chyba, abychom e, škrtli tuto oblast. Myslím si, že tuto velice e, výhodnou a přínosnou oblast bychom měli ponechat, protože E, ta se vlastně také, ta přispívá ke kvalitě programů. Potom další, co mi připadá problematické, je smlouva o partnerství a její oslabení zejména e, pokud jde o e, výpočet v, v oblasti A. Já si myslím, že právě to, když bude zrušeno, tak já si přesně Nepamatuji, jestli to je v současném nařízení, tehdy jsme za to velice dlouho bojovali. A podle mě je škoda, když to bude tímto způsobem eh, eliminováno. A musím říct, že tady proti tomu taky protestují. Eh, pokud jde o e, způsob té smlouvy o partnerství, tak se mi zdá, že je velmi oslaben, ale můžeme diskutovat e, o tom, jestli nemůžeme e, zařadit jinou formulaci, která by nebyla tak oslabená, protože to bychom nechtěli, ale zároveň tu máme na mnoha místech rozpor. Když bude partnerství oslabeno, tak bude oslabeno zcela eh, všechno, protože potom tady eh, nebudeme moci dosáhnout skutečných cílů. To jsou tedy nejdůležitější body. Bylo tu mnoho pozměňovacích eh, návrhů, které se točí přesně kolem těchto oblastí a myslím si, že tady musíme najít společné řešení. Eh, nemůžeme s tím souhlasit tak, jak to je, ale eh, uznáváme s tím, že to strategické myšlení, které eh, zatím leží, je možné také zjednodušit v mnoha bodech a myslím si, že se to dá tedy provést ještě lépe. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Oldřich Vlasák tu není, takže se přesouvám k Juno, k Juno Amarží. Paní předsedkyně, děkuji. Chtěl bych nejdříve poděkovat eh, oběma zpravodajům a všem, kdo jim pomáhali. Chtěl bych poděkovat za jejich práci. Samozřejmě, že naše skupina GUE NGL předloží další pozměňovací návrhy k této zprávě, ale chtěl bych říci, že obecně Souhlasíme eh, s touto první sérií pozměňovacích návrhů. A jak říkal také náš kolega pan eh, Van Nistelrooy, myslím si, že je důležité tady zúraznit, že Náš výbor má takovéto politické stanovisko, že chceme hájit určité zásady, které jsou nám všem společné v regionální politice. Nicméně eh, jsem toho názoru, že text, který nám navrhuje komise, hodně koinciduje s tou evropskou strategií 2020. To je evropská makroekonomická strategie, která byla vytvořena pro členské státy Unie, ale nemůže být takovýmto způsobem aplikována na regiony. Regiony také potřebují podporu, aby mohly rozvíjet a implementovat své vlastní rozvojové strategie. Nicméně souhlasím s návrhem pana zpravodaje zrušit tu makroekonomickou podmíněnost. Přesto, eh, že ten fond soudržnosti je pro členské státy, tak tohle půjde eh, na regiony a regiony by neměly platit eh, za chyby a nedostatky svých států. Stát vzali vůči jiným členským státům, aby dosáhly rozpočtové rovnováhy. A jsem také velmi rád, eh, že eh, náš výběr téměř jednomyslně je proti té výkonnostní rezervě. Co se týká podmínek ex ante, tak si myslím, že je nutné eh, učinit určité změny také v přílohách, a to konkrétně v příloze 4, kde se uvádí ty detailní podmínky. A je to o to důležitější, že některé ty podmínky už jsou zastaralé a zachází dále, než je rámec směrnice, na, který, na kterou odkazují. Co se týká těch podmínek, které mohou být stanoveny pro regiony a které spadají do kompetence národních států, bych vás chtěl upozornit na článek 14. My bychom chtěli vyškrtnout to, co by se mělo nutit regionům a co vyplývá eh, z doporučení Evropské komise. Doplňte mi prosím, dovolte mi prosím, abych tady také něco řekl k těm eh, regionům na periferii, na nejvzdálenější periferii, A co se týká eh, zvláštní obálky, která podle názoru našeho výboru by měla být těmto regionům poskytnuta. A doufám, že se objeví i v té druhé sérii pozměňovacích návrhů, které chceme předložit. A ten pozměňovací návrh KRIB by měl předvídat určité minimum, eh, jako to, které bylo v prvním nařízení. Pro naši skupinu a pro mě by rozhodně nebylo přijatelné, aby toto zmizelo. Budu mít ještě další připomínky, ke kterým se vyjádřím později. A dnes dopoledne bych to uzavřel s tím, že eh, vypracování těch eh, smluv o partnerství musí spočívat na členských státech a regionální úřady eh, musí se účastnit tohoto procesu, takže by to neměly dělat členské státy, aniž by konzultovali regiony a další partnery. To podle mě by nebylo přijatelné, to by oslabilo jejich roli. A poslední věc, paní předsedkyně, doufám, eh, že stanovisko našeho výboru a našeho zpravodaje budeme bránit zuby nechty v celé té proceduře a že dokážeme na tomto stanovisku setrvat, až budeme jednat s radou a s komisí. Děkuji. Eh, eh, Děkuji mnohokrát. Nyní se přesouváme k seznamu řečníků. První je Jan Olbricht. <clears throat> Uh, yes, I will, I will stick to the, uh, to English. Uh, já budu mluvit anglicky, protože text je v angličtině. Takže zaprvé si myslím, že tady teprve začínáme konečnou fázi naší práce, takže bych rád poděkoval zpravodajům za tento text, který připravili. Je tu několik prvků, je to samozřejmě hodně důležitých prvků. Já sdílím názor Konstanc Krell, že takzvané obecné nařízení je základem pro ostatní nařízení a to rozhodnutí, které přijmeme o e, obecném nařízení, bude mít vliv na e, náš výbor e, v jednání o, další, o celém balíčku. A některé z těch rozhodnutí o obecném nařízení tedy budou vlastně budou eh, rozhodující pro eh, Fond regionálního rozvoje a tak a i další fondy. Takže jakožto zpravodaj za Fond regionálního rozvoje bych eh, jen rád přednesl několik připomínek. Za prvé, co je velice důležité, to je status společného strategického rámce. To je podle mě naprosto eh, zásadní otázka, protože, jak víme, tak dnes tu máme návrh na společný program pěti fondů a obecné nařízení se eh, dělí na pět částí. Druhé je, eh, první jsou fondy společného strategického rámce, druhé jsou fondy soudržnosti. Když tedy máme pět eh, fondů, které spadají pod stejný program, tak otázka zní, jaký je jeho status. Je to operační dokument, anebo je to něco, co je nad obecným nařízením? Jak víme, parlament a rada mají raději právní texty, závazné texty ale komise od samého začátku navrhuje akt přenesené pravomoci. A my jsme teď ve velice specifické situaci. Ten pracovní text, který navrhuje komise, má, je, je takového charakteru, že nemůže být právně závazným textem. Takže komise tady vlastně právě dokázala, že to nemůže být eh, právně, právní text. Naše reakce tedy může být dvojí. Buď budeme souhlasit s komisí a řekneme, ano, toto nemůže být právní text, toto je jenom informační text. Jakýsi pokyn nebo něco podobného. A, a budeme souhlasit s komisí, anebo nebo přijmeme řešení, které navrhují naši zpravodajové. Řekneme, ano tedy, eh, zachovejme jméno společný strategický rámec, ale dejme do textu něco jiného, něco právního. Naši zpravodajové tedy vlastně poprvé navrhují udělat něco nového, tedy eh, něco úplně nového. Dát zcela jiný text pod tou též hlavičkou, abychom eh, komisi vysvětlili legislativním způsobem, jak učinit fondy aby, jak zařídit, aby se fondy doplňovaly. Jak tedy převést společné programování do praxe? To je podle mě cíl, kterého nikdy eh, nedosáhneme v příštích letech, protože budeme diskutovat eh, spíše o sektorových, sektorově zaměřených přístupech. Nicméně musíme se o to pokusit. Sdílím tedy názor, že reakce z naší strany by měla být vytvořit nějaký nový text. To je logika, to je logické. Je zajímavé, že text, který navrhuje komise, je velice užitečný. Nicméně to nemůže být eh, legislativní text, je to užitečný pokyn. Eh, omlouvám se, jestli teď budu eh, ne, neformální, ale je to past, do které se komise dostala sama, protože slíbili nám klíčové akce eh, ve společném strategickém rámci a přitom nám připravili klíčové akce v investičních prioritách. To jsou tedy dvě oblasti na stejné operační úrovni. Je to tedy podle mě jediná možná reakce naše, když že tedy přijmeme hodnotu toho textu, ale ne jakožto právního textu. To, byla moje, to byl můj první komentář. Druhý komentář zní, že podporuji nápad eh, dát společný strategický rámec do dodatku, ale pouze, pouze z hlediska komplementarity těch fondů. Doufám, že tady vytvoříme jakýsi eh, více fondový systém, protože přesně o to tu usilujeme. Dalším problémem je samozřejmě otázka, eh, jak rozhodneme ohledně smlouvy o partnerství. Nemluvíme tady o eh, kodexu, což bylo jedno z nejožehavějších témat mezi členy rady. To tedy, co by mělo být v etickém kodexu smlouv smluv o partnerství. A ten návrh eh, zní dát tomu čas, ale myslím si, že nejdůležitější není čas, Protože pokud rozumím zpravodajům správně, tak navrhují určitý sled, určitou sekvenci. Nejdříve smlouva o partnerství. A jakmile bude smlouva o partnerství odsouhlasena, podepsána, schválena, tak bude následovat operační program. Tento nápad tedy vylučuje smlouvu o partnerství a zároveň Eh, operační program, protože smlouva o partnerství má být základem operačního programu. Já si myslím, že je to správně, ale není to totéž jako to, co navrhuje komise. Na to musíme dát pozor. Eh, vlastně tady eh, posilujeme roli smlouvy o partnerství. A ještě několik méně důležitých bodů. Eh, jenom bych se chtěl zeptat zpravodajů, co mají na mysli, když eh, diskutují finanční nástroje, tak zavádějí eh, terminologii tematické a specifické cíle. Thematic and specific objectives. Co je to specifický cíl? Protože máme tu tematické a specifické cíle. To je důležité vysvětlit. Stejný problém je v článku 17. Ve vašem pozměňovacím návrhu Eh, stojí, budu citovat, Komise bude hodnotit informace, které jsou jim poskytnuty a tak dále a pozastaví všechny předběžné platby, průběžné platby v souladu s se specifickými pravidly fondů, jenže ve Fondu regionálního rozvoje nejsou žádná pravidla, která upravují pozastavení. Já vím, že ve Fondu soudržnosti eh, to podle Maastrichtské smlouvy máme. Máme tu pravidla pro pozastavení. Ale v Evropském sociálním fondu a ve Fondu pro regionální rozvoj nic takového není. Na to bych vás tedy chtěl jenom upozornit. To je tedy eh, pro zatím všechno. Eh, já vám eh, děkuji za zavedení toho seznamu kritérií, ano, to jsme e, probírali s komisí. E, je dobré e, stanovit funkční oblasti, městské oblasti. Nicméně my máme zájem nejen o města, ale stejně tak i u měst, městské funkční oblasti. Děkuji. Děkuji, Janě, Jane, paní Cornelia Ernst. Srdečné díky. Tady bylo vyřešeno mnoho chvály k tomu, co zpravodajové předložili mnoha otázkách se mohu k této chvále připojit. Makroekonomická kondicionalita, výborně, potom výkonnostní rezerva, stáhnoutý, to je správné. A pak eh, máme tam ještě odstavec, kde se objevuje eh, vlastně myšlenka výkonnosti. Eh, tento odstavec není tak úplně špatný. Také 46. hovořila o partnerství, to znamená, tam se hovoří o tom, že by tam měl být větší prostor, časový prostor pro programy, to je dobrý návrh. Já osobně jsem byla ráda, že se tam začlenil demografický faktor, protože to je věc, která nám leží na srdci. A také přidaná eh, hodnota HDP, to je také zajímavé. Ex ante kondicionalita, k tomu ještě něco. Já myslím, že tady musíme ještě se nad tím hluboce zamyslet. Zda opravdu je možné to přijmout tak, jak to navrhujete. Já myslím, že je v pořádku, že tady musí být ta souvislost s politikou soudržnosti a že tam hraje tato kondicionalita roli. Ale jakým způsobem to skloubit? Možná, že bychom měli přistoupit k tomu návrhu úplně jinak měli bychom přesně specifikovat, kdy by to platilo a kdy nikoliv. To znamená, měli bychom tady diferencovat v rámci těch návrhů, které mm, předložila komise. Co se týče současné formulace, myslím, že bychom ji měli ještě prodiskutovat a v každém případě mi tato formulace nepřipadá konzistentní. Eh, dimenze měst to je také na seznamu. Tady bych eh, byla ráda, kdybyste to precizovali. Jak to vypadá na tom seznamu? Bude to seznam kritérií nebo co? jsem trochu skeptická. To je prostě otázka, která eh, by se měla ještě vyjasnit. Prioritní osa v souvislosti s cíly, o tom hovořila již paní Šreter, podporuje její stanovisko, tady je potřeba diskutovat. Jinak myslím, že v tom druhém díle se dostaneme ještě k otázkám, jako je akreditace, snížení byrokratické zátěže, takže k tomu se jistě ještě vyjádříme. Finanční nástroje, poslední bod. Já myslím, že tato diskuse je nezbytná. O co nám konkrétně jde v souvislosti s finančními nástroji? Jaká je naše konkrétní představa? Já si myslím, že tady bychom to měli naformulovat konkrétněji. To je podle mého názoru nezbytné. Jinak si myslím, že je to dobré, že je to něco, na základě čeho můžeme pokračovat v naší práci, takže blahopřeji. Thank you very much. Děkuji. Vladimír Maňka. Děkuji, paní předsednička. Děkuji, paní předsedkyně. To je moje první vystoupení na vašem výboru, protože jsem nový člen a přišel jsem k vám z rozpočtového výboru, kde jsem pracoval 8 let. A ponechal jsem si samozřejmě ještě také funkci náhradníka. Byl jsem hlavním zpravodajem pro rozpočet na rok 2010 a tyto věci musí pokračovat. Chtěl bych poděkovat zpravodajům, protože tento dokument je opravdu velmi významný a bude naším základem do budoucna. Já si pamatuju, že v roce před sedmi roky v našem rozpočtovém výboře byli zástupci komise a řekli, že musí krátit finanční prostředky pro nové členské státy o 10%, protože tyto státy nedokážou využít tyto prostředky. Já jsem byl primátorem jednoho města a pamatuju si na to, jak jsme čerpali finanční prostředky. Když jsme jednali s komisí, po dvou letech jsme byli na samém místě jako před dvěma lety. To znamená, byla to obrovská byrokracie i ze strany komise a ta brzdila čerpání z fondů. Dnes je situace úplně jiná. Tehdy na tom výboře, když jsem vystoupil a když jsem to nadnesl, tak my jsme zavázali komisi a komise přijala od té doby nová pravidla čerpání fondů a byrokracie v komisi už skutečně neexistuje nebo je minimální. Jenomže tato byrokracie se přenesla do členských států. A tyto členské státy mají různá pravidla z hlediska čerpání fondů. A tady je opravdu nutné snížit administrativní zátěž řízení finančních prostředků a je nutné, abychom společně tlačili na to, aby pravidla byla harmonizována v této oblasti. Pan Goodmanis uvedl, že jsme dobří eh, v, v absorpci, anebo jsme líní v absorpci. Já s ním souhlasím, ale vše závisí na pravidlech. Vzpomenu na jeden příklad. Já jsem také předsedou samozprávného kraje v mojí, eh, mojí zemi. Máme například problémy s tím, že nové členské státy mají zanedbanou infrastrukturu. A když čerpají prostředky, tak například vám řeknu, co je, je brzdí. Například máte silnice, mosty, máte zanedbaný stav těchto mostů a chcete čerpat prostředky. Mezitím, než vytvoříte projekt, se stane, že například máte povodeň a v tom projektu eh, se to změní nebo se stane havárie. A vy, když získáte tyto finanční prostředky a spolufinancujete malou částkou, tak se vám stane, že při realizaci nastanou takové změny, že to, co navíc realizujete, není způsobilým nákladem. A musíte to financovat z vlastních finančních zdrojů. A často ty peníze nemáte. Dnes je krize a města, obce mají potíže, aby našli prostředky na spolufinancování. A to je to, co nás brzdí. To znamená, že máme ještě hodně práce ve smyslu flexibility, v zuženém slova smyslu flexibility, to znamená, abychom mohli vyřešit tyto problémy. Jsem rád, že budu moci pracovat v tomto výboře a jsem přesvědčen, že připravíme dobrá pravidla pro další finanční období. Děkuji. Monsieur Alain Kadek. Pan Alain Kadek. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve samozřejmě děkuji Konstanci a Lambertovi za jejich práci, tak jak to udělali moji kolegové. Takže jaké jsou tady konvergentní body? Já bych řekl, že je neakceptovatelné, aby společný strategický rámec byl delegovaným aktem. Samozřejmě, že to má být příloha obecného nařízení, to znamená, má to spadat do spolurozhodování, to je evidentní. Také souhlasím s tím, že ta výkonnostní rezerva je nesprávnou představou a musíme to zrušit v každém případě v této formě. Co se týče kondicionality ex ante, já myslím, že to usnadní čerpání fondů. Nicméně se také domnívám, že tyto podmínky musí být omezeny striktně na působnost těchto fondů a je tady určité nebezpečí, že to vygeneruje další administrativní zátěž. Na to bychom měli dávat pozor. Ale je to absolutně zajímavá věc. Pravdou je, že od začátku s některými mými kolegy jsme podporovali makroekonomickou kondicionalitu, to víte, ale vyslechl jsem si Konstanci před chvílí na toto téma. Bylo řečeno, že toto opatření by mohlo penalizovat regiony, protože by vlastně mm, měli deficit. Ale to je věc, kterou tyto regiony nemohou ovlivnit, protože jsou to členské státy, které jsou na to za to zodpovědné. Já si myslím, že ale politika soudržnosti by neměla být plně otržena od všeobecných snah, které činí určitá členská země. Takže nad tím bychom se měli ještě zamyslet. Spravodajové eh, škrtly odstave 3 a 4 článku 20. Tam se jedná vlastně o pozastavení plateb eh, v průběhu eh, programovacího období, pokud se nenaplňují pravidla. Já jsem proto že by se to mělo ponechat, protože bychom vlastně zbavili tento text toho faktoru výkonnosti a my velice lpíme na této výkonnosti. Určitě je nutné eh, změnit formulaci těchto odstavců 3-4, abychom se vyhnuli tomu, že sankce by byly příliš automatické a příliš radikální. To je tedy moje stanovisko, které se snažím obhájit. A na závěr bych řekl, že co se týče těch koordinačních eh, mechanismů z hlediska makroregionu, tak tady je nutné zavést určitý mechanismus ehm, závazného eh, plnění eh, programů v rámci těch makroregionů. Můžeme také navrhnout to, že by se povolily integrované investice v rámci několika států právě v souvislosti s makroregiony. Takže to je několik připomínek, které jsem chtěl vyjádřit v tomto stádiu diskuse. Samozřejmě, že budeme pokračovat v diskusi se zpravodaj ještě v budoucnosti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Tomáš Poremba, prosím. Děkuji bardzo za e, eh, možnost. Děkuji mnohokrát eh, za slovo. Dámy a pánové, to, že tady pracujeme v tomto výboru už několik měsíců na budoucí politice soudržnosti, znamená, že jde o velice důležité téma. Nicméně je poměrně alarmující, že jsme nedávno zjistili, že nebude možné eh, přijmout politiku soudržnosti dříve, než bude přijat víceletý finanční rámec. Takže já mám dojem, že tady pracujeme bez finančního základu což by eh, měl být důležitý prvek dokumentu, na kterém pracujeme. Zejména eh, když eh, politika soudržnosti je snadným cílem pro země, které jsou čistými plátci. Podle nejnovějších informací z Lucemburska je to tedy poměrně alarmující. vzhledem k tomu, eh, jaké jsou částky a eh, jaká je absorpční kapacita a snížení rozpočtu pro politiku soudržnosti. Všechny tyto informace jsou eh, poměrně znepokojivé a měli bychom je zohlednit i v našem výboru. Politický kontext je velice důležitý i v naší práci. Pokud jde o zprávu, velice rád bych poděkoval zpravodajům, a eh, chtěl bych řekl, že většina jejich návrhů je velice dobrá. Mám velkou radost eh, ze škrtnutí makroekonomických eh, kondicionalit a jsem pro způsobilost DPH. Měli bychom také více zdůraznit posílení makroekonomických strategií a měli bychom zdůraznit, že mikroregionální operační strategie slouží cílům politiky soudržnosti, přispívají k rozvoji celé Evropské unie. E, za frakci EKR můžu říct, že podáme nějaké pozměňovací návrhy a budeme také hovořit se zpravodají. Jsme proti snížení limitu na 2,5 podle našeho názoru to nepomůže slabším zemím nebo zemím, které jsou nyní ve finanční krizi. Děkuji zpravodajům. Většina jejich návrhů jde správným směrem. A myslím si, že problémy, které jsem zmínil, si najdou své místo v pozměňovacích návrzích naší frakce. Samozřejmě se budeme také snažit Eh, aby ten náš výbor mluvil jedním hlasem. Mulțumesc, doamna președintă. Chtěla nejdříve poděkovat eh, zpravodajům Konstanci i Lambérovi, kteří výrazně zlepšili návrh komise. A ve většině případů souhlasím s návrhy, které tady zazněly. Nebudu opakovat eh, to, co tady již bylo uvedeno. A chtěla bych spíše zdůraznit otázku PPP, partnerství mm, soukromého a veřejného sektoru. Pokud se podíváte na článek 55, ten se týká jednotlivých aktivit, eh, které vedou k příjmům. Já si myslím, že výpočetní metodika komise skutečně vadí PPP, protože je to příliš komplikovaná metoda. V návrhu komise pro další programovací období máme dvě metody výpočtu příjmů. A já si myslím, že e, to e, vyvolá větší právní nejistotu. V této oblasti bychom měli najít lepší řešení. A měli bychom vyjasnit výpočetní metodiku tak, jak je navržena e, v článku 54.1a. V článku 55 by bylo užitečné upřesnit jak budou vypadat kritéria způsobilosti a že budou platná také pro eh, programy v rámci PPP a také v rámci eh, smluv, které se týkají eh, koncesí. Další aspekt, který bych chtěla v této souvislosti uvést, ten souvisí s transparentností. Evropská komise by měla požádat členské státy, aby předložili programační programy pro operativní projekty a to na jedné eh, stránce internetu, na webových stránkách. To by přispělo k transparentnosti z hlediska občanů a jejich informovanosti. A odpovídalo by to cílům komise. Občané by tak mohli mít větší přehled ještě dříve, než bude přijato konečné rozhodnutí. Dále bych chtěla uvést, že se zde zdůrazňovaly hlavně nástroje pro informování, konzultace a také školení místních orgánů a nehovořilo se dostatečně o malých a středních podnicích. Pokud chceme být účinní z hlediska mm, realizace cílů EU 2020 i na úrovni malých a středních podniků, pak by členské státy měli těmto podnikům dávat k dispozici eh, prostředky, které by umožňovaly šířit informace a také eh, školit eh, tyto podniky. To by zvýšilo efektivitu a také by to umožnilo nastolit dialog mezi malými a středními podniky a místními orgány. Co se týče partnerských smluv, podle mého názoru Je velice dobré, že zpravodajové doporučí nahradit tři měsíce šestiměsíčním obdobím. To je velmi rozumná lhůta z hlediska dokončení a přijetí partnerských smluv. Zároveň si myslím, že je velmi důležité zavést nutnost, aby členské státy konzultovaly regionální a místní orgány. S tím všichni jistě souhlasíme. Musíme mít víceúrovňovou zprávu. Ale slovo šal, to znamená, eh, členské státy by měly konzultovat, tak toto slovičko by mělo být nahrazeno slovem must, to znamená, jsou povinni konzultovat eh, primátory a představitele těch místních orgánů. Jinak totiž tady vznikne dojem, že členské státy Eh, mají obční možnost a nebude tady eh, snaha skutečně dosáhnout toho cíle víceúrovňové zprávy. Také eh, bych přivítala skutečnost, že zpravodajové chtějí zrušit odstavec makroekonomické kondicionality. Pan Goldmanis uvedl, že ALDE nepodporuje zrušení této makrokondicionality. Důležité je, ovšem uvést, jakým způsobem budeme vést vyjednávání. A signál, který vzešel z Lucemburku ohledně těch 13 členských států, které jednoznačně řekly, že jsou proti této eh, makrokondicionalitě, tento signál musí být vzat na vědomí. Your... Vážení kolegové, jen takovou připomínku. Já nechci omezovat váš řečnický čas, protože si myslím, že je opravdu důležité, abychom měli možnost eh, představit tady svá stanoviska ale opravdu už eh, nemáme moc času, takže prosím, snažte se nemluvit příliš dlouho. Pan Chrysochelus. Děkuji. Ta zpráva je velice důležitá. Myslím si, eh, že eh, to bude velmi užitečné jako základ pro diskuzi a předkládání pozměňovacích návrhů. Já jsem chtěla říci, že my jsme pro vyškrtnutí toho ustanovení o té v podstatě penalizaci, protože je třeba používat pozitivní nástroje a e, nějaké pobídky, aby se vylepšila e, role, role místních úřadů při provádění programu. Já si myslím, že nějaká penalizace nebo nějaký trest nebo hrozby prostě sami o sobě nepomáhají. Další věc, kterou jsem chtěla říct, je, že by mělo v textu být něco velmi rozhodně řečeno v tom smyslu, že se musí regiony účastnit těch plánů pro jejich oblasti, protože jinak to nefunguje. My tuto zkušenost máme i z několika členských států. Je třeba, aby regiony se spolu podílely na procesu rozhodování, na celém plánování. Měly by se účastnit i na těch partnerských smlouvách nebo dohodách a na hodnocení a monitorování těch programů. A myslím, že toto by mělo být v tom obecném nařízení, aby to byl jasný závazek. A nebo alespoň by to mělo být v tom etickém kodexu. Myslím si, že eh, bychom neměli říct že bychom to přáli protože ze zkušenosti víme, že jakmile Evropský parlament například se začal účastnit rozhodovacích procesů, tak to velice ovlivnilo výsledky a myslíme si proto, že by se to též mělo dít i v těch programech pro regiony. Důležité je, že my tady mluvíme o fondech, které budou v podstatě doplňkové. A to je velmi zajímavé na evropské úrovni, ale my se na to musíme podívat i z druhé strany a pomoci eh, státům a regionům, aby k tomu měli nějaký reálný přístup to znamená, když plánují rozpočet, aby si uvědomovali všechny možnosti, které mají a aby mohli doplňkově využívat eh, další finanční prostředky, aby se neomezovali jen na eh, některé programy. A řekl bych, že eh, takový odměňovací fond by možná byl eh, docela zajímavý, kdybychom tam stanovili nějaká jasná kritéria. Nejen ekonomická, hospodářská kritéria. Možná by bylo docela zajímavé, i kdyby třeba nějaký region měl úspěchy v oblasti třeba udržitelného rozvoje nebo kdyby se jim dobře dařilo mm, slučovat ochranu životního prostředí a sociální soudržnost, tak si myslím, že by docela dávalo smysl, kdybychom eh, měli nějaký doplňkový fond pro ně, ale aby nebyl založený tedy jen na tom, eh, jak jsou ekonomicky úspěšní, ale i eh, na tom, že dosahují nějakých eh, našich obecných cílů, které si stanovíme. Udržitelný rozvoj, sociální soudržnost a tak dále. To si myslím, že by bylo zajímavé. A pak jsem to chtěla ještě uzavřít s tím, že já mám takovou určitou pochybnost, jako obavu. Říkal jsem to i v té diskuzi o sociální soudržnosti ale chtěl bych to říct i tady. A to jsou ta kritéria pro vybírání regionů a e, států e, pro e, ty fondy a pro fond soudržnosti. Když se podíváte na článek 82 obecného nařízení, tak máme statistické údaje za léta 2006 a 2008 a ty rozhodnou o zařazení těch regionů. A pro fond soudržnosti to budou statistické údaje z let 2007 až 2009. Ovšem tady došlo k velkému rozdílu protože máme krizi, máme různá finanční disciplinární opatření, která velmi změnily, zhoršily situaci v mnoha regionech, takže bychom se měli podívat na to obecné nařízení, jestli by tam nešli zapracovat nějaké novější údaje až do roku 2011 nejméně, aby se tam zapracovala i ta doba krize. A to je podle nás velmi důležité, pokud chceme opravdu pomoci rozvoji regionů a sociální soudržnosti. Takže to je věc, kterou jsem chtěl tady eh, zdůraznit, na to se musíme podívat v tom obecném nařízení a brát to v úvahu i při přidělování prostředků z jiných fondů. Děkuji. Viktor Boštinaru? Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu jen uvítat a podpořit ty pozměňovací návrhy a tu filozofii obecného nařízení, tak jak to tady navrhují vážení dva spolu zpravodajové. Je to důležité, protože to ukazuje, jak Skrze úzkou spolupráci můžeme my všichni, všechny politické skupiny získat silnou podporu a vytvořit zprávu, která bude velmi důležitá pro naše jednání s radou. Takže pro mě je to opravdu dobré a velmi pozitivní. A za druhé, já bych si velmi přál, aby v té dohodě o partnerství a v etickém kodexu se posílila institucionální a administrativní kapacita členských států. Je to pro mě důležité nejen proto, že některé státy v současné době mají obrovské potíže, ale také proto, že máme novou velmi e, složitou politiku soudržnosti od začátku až po implementaci a proto je důležité mít dobrou institucionální administrativní kapacitu. a zajistit, že členské státy budou eh, nuceny zajistit dobrou funkční administrativní kapacitu a to můžeme udělat jen tak, že to nejdřív zmíníme v té dohodě o partnerství a potom budeme mít velmi přísná závazná pravidla v etickém kodexu. Já vím, že některé členské státy z toho radost mít nebudou, ale chceme lépe implementovat eh, naší politiku soudržnosti a chceme dosahovat lepších výsledků, tak je to jediný způsob, jak toho dosáhnout a jak zvrátit ten trend, který v současné době není moc dobrý. Další věc, ta Euro Facility, to je součást obecného nařízení a vy velmi dobře víte, že existují různé obavy mezi členskými státy a mezi europoslanci. Problém je v tom, že tak, jak se to navrhuje teď, to prostě není přijatelné. A můj názor a moje výzva na vás po dlouhých jednáních a diskuzích s mnoha zúčastněnými stranami, je, aby se DG Regio a DG Move přihlásili s nějakým návrhem, který co nejlépe vyřeší tyto obavy, abychom si byli jistí, že že Connecting Europe bude skutečně fungovat. A jediný způsob je, když eh, chceme, aby parlament toto plně podpořil, je eh, vytvořit takový dokument, který dáme eh, dvěma komisařům, panu Kalasovi a panu Hánu. A zajistíme, že oni budou prosazovat společně tyto dvě filozofie, protože jinak to bude strašně složité. Já teoreticky, jakožto zpravodaj pro fond soudržnosti, musím uznat to převedení 10 miliard, a je to hodně peněz, a chtěl bych nějaké záruky pro regiony, pro členské státy a také pro politiku soudržnosti, když už to musíme udělat. Já vám děkuji a jsem opravdu velmi eh, vděčný oběma spoluzpravodajům za jejich práci. Luis? Citar os, eh, os relatores por o excelente trabalho que estão a fazer. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajům za jejich práci a říci eh, něco, co považuji za velmi důležité. My teď připravujeme nový rámec eh, pro evropské programy, který má poměrně složitou strukturu a definici a tudíž bude poměrně složitá i jeho aplikace. Spravodajové eh, se ubírají velice důležitým směrem. Snaží se přiblížit eh, tento princip eh, regionálním principům, abychom pokračovali v těch dohodách o partnerství a abychom hned od začátku řešili ty jednotlivé potíže. My teď máme jeden rok na to, abychom definovali operační programy. Prošli jsme nesnadnou dobou krize. Takže eh, jsme neměli žádné investice, nemohli jsme využít investice. Toto je velice složitá situace na místní a regionální úrovni. A je tedy důležité dobře definovat ten nový programační rámec. A v tomto kontextu se mi zdá důležité eh, učinit tak efektivně a začít využívat nových investic. Další věc, kterou jsem chtěla dodat, je, že souhlasím s tou otázkou makroekonomické podmíněnosti, protože Nejspecifičtější je ta otázka autonomních regionů. My máme v Evropě regiony, které jsou finančně i administrativně autonomní, jsou zodpovědné za své vlastní politiky. A kdybychom penalizovali finanční prostředky pro tyto regiony tím, eh, že protože centrální členské státy neaplikují dobře pakt růstu a stability, to by podle mě nebylo spravedlivé. A proto i tady souhlasím, zdá se mi, eh, že eh, by to bylo spravedlivé, to, co navrhuje zpravodaj. A potom bych eh, vás chtěl ještě upozornit na poslední věc. Je zásadní, aby politika soudržnosti skutečně v praxi k něčemu byla, aby měla nějaké cíle, které povedou k růstu Evropské unie, což je důležité v současné době úplně pro všechny. Nicméně určitá flexibilita je tady také třeba, protože politika soudržnosti by neměla sloužit jen k těmto cílům, ale měla by také napomáhat snižování rozdílů, eh, které v současné době mezi evropskými regiony existují, což je eh, důvodem mnoha potíží. A tam by ta flexibilita právě mohla pomoci. Potom ta redukce eh, finančních prostředků pro eh, velmi vzdálené regiony. To je velmi špatný příklad toho, jak eh, úplně ztrácíme ze zřetele tu nutnost eh, změnit nebo snížit ty velké rozdíly mezi regiony. Děkuji. Děkuji. Marie-Thérèse, could somebody just... Marie-Thérèse, mohl byste jí někdo říct, že má slovo? ne, nespala, jen prostě zřejmě četla něco. Pane prezident. Omlouvám se. Děkuji. Samozřejmě taky bych chtěla poděkovat zpravodajům za jejich návrh, který inteligentně odráží diskusy, kterou jsme měli již po dobu několika měsíců. Vítám zvláště změny ohledně právní povahy strategického společného rámce a potom zaměření na ex ante, posílení eh, partnerství a lepší propojení mezi cíly a potřebami území. Víte, že se zajímám o všechno, co se týká teritoriálních záležitostí. Seznam měst, které se účastní rozvoje měst, to je zrušeno a to je dobrý nápad. Mám několik otázek. Nemyslíte si, že bychom mohli ponechat malou část článku 21, abychom se ujistili, že strukturální fondy jsou používány na investice, které podporují růst? 61 a 66 pozměňovací návrhy ohledně multifondů. Nemyslí si zpravodajové, že je tady určité riziko oslabení cíle hm, tematické koncentrace? 26 pozměňovací návrh. Zpravodajé tam přidali slovo teritoriálně a to podporuji. Nicméně, proč to nedat také do partnerských smluv a do operativních plánů? Je nutné, aby územní spolupráce procházela všemi úrovněmi programování. Očekávám netrpělivě druhou vlnu pozměňovacích návrhů a děkuji ještě jednou zpravodajům za jejich práci. Jens. Děkuji, Jens Nilse. Thank you. Thank you very much. Sorry. Děkuji. Já se vyjádřím velice stručně. Já jsem nový europoslanec a musím říct, že na mě dělá velký dojem, jaká práce tu zatím proběhla, diskuze v našem výboru a e, velice na mě udělalo dojem také to, co dnes zpravodajové předložili. E, chtěl bych jenom říct, že e, já jsem sice nový tady, ale nejsem nový v provádění eh, politiky soudržnosti. Působil jsem na oblastních úrovních a jako starosta od 90. let. A myslím si, že naprosto nejdůležitější je, když si to tady čtu, jsou, to, to jsou ta regionální partnerství. Regionální partnerství jsou naprosto zásadní pro provádění politiky. A je také zásadní, aby regiony, je, aby regiony mohly tímto způsobem eh, úspěšně pracovat. Potom se k tomu ještě vrátím, až budu diskutovat se zpravodají, ale teď bych tedy chtěl zdůraznit důležitost regionálních partnerství. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Já jsem eh, nečekala, že ke konci půjdeme tak rychle. Takže ještě máme asi 10 minut, takže eh, pokud chce reagovat komise, tak může reagovat teď, pokud ne, tak může odpoledne, ale bude dobré využít ten čas, který máme. Thank you very much, uh, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé eh, bych také rád složil hold eh, práci zpravodajů jsem si vědom toho, že návrh komise na obecné nařízení byl určitou výzvou, pokud jde o jeho délku a složitost. A během eh, posledních měsíců jsme eh, byli svědky toho, že příslušný zpravodaj eh, opravdu zašel do patřičné hloubky, aby přinesl velice zručně sestavený soubor pozměňovacích návrhů. A i z hlediska komise Eh, je tu několik eh, otázek, které tady ještě nadnesu, ale samozřejmě vítáme eh, tu podporu, která, které se dočkalo mnoho klíčových principů, které stojí pod návrhem komise pro nařízení o obecných ustanoveních. Určitě oceníte, že Komise měla pouze omezený čas k tomu, aby proskoumala všechny pozměňovací návrhy a ty se samozřejmě dotýkají mnoha různých služeb komise, takže já se teď zmíním pouze o těch nejdůležitějších a o těch, na které mohu jasně reagovat. Na začátku eh, princip partnerství. Tady samozřejmě vítáme eh, podporu toho, o co komise usilovala, tedy eh, posílení principu partnerství a rád bych využil této příležitosti k tomu, abych Eh, řekl, že eh, eh, zaměstnanci komise, kteří pracují na kodexu už tento kodex dokončili, dokončili schvalovací proces 24. dubna a dokument tedy byl zaslán parlamentu. Je to dokument, který stanovuje obsah toho, Eh, jak by si komise představovala ten eh, kodex, tedy zabývá se hlavními myšlenkami a eh, uváděním principu partnerství do praxe v nejrůznějších fázích přípravy i provádění smlouvy o partnerství a programu. Samozřejmě bychom uvítali nějakou příležitost, abychom mohli v patřičnou dobu prezentovat tento dokument tomuto výboru. Ještě bych chtěl poznamenat, že z pozměňovacích návrhů vidíme, určitý úmysl eh, zavést eh, dvoukolejný přístup k partnerství eh, rozlišovat mezi zapojením regionálních a místních orgánů a jiných partnerů. Komise je k tomu poměrně zdrženlivá, k tomu, aby to bylo formulováno takto aby tu byla tato silná diferenciace, protože my máme ten, tu představu o partnerství, které zahrnuje všechny zainteresované strany a samozřejmě e, v různých členských státech bude to partnerství mít různou podobu, ale myslím si, že je důležité e, zachovat ten zastřešující koncept partnerství, přestože bude v praxi naplněn jinými způsoby. Celá řada pozměňovacích návrhů se také ubírá tím směrem, eh, který usiluje o objasnění eh, nebo posílení prvků, které můžeme podpořit. Například se to týká eh, kondicionality ex ante. Tady velice vítáme podporu toho principu, protože to je mechanismus, který může zvýšit efektivitu výdajů. Jsme otevření e, návrhům na e, posílení vazby e, na typ investice. To je směr, který je v souladu s našimi cíly. A stejně tak, pokud jde o otázku relokace v článku 61, tak tam, kde se to odehrává v rámci jedné programové oblasti, tak tam se nejedná o problém. Stejně tak aby, eh, audit, aby auditorský orgán byl součástí stejného tělesa jako ten řídící orgán, tak tady samozřejmě ten dodatečný text je v souladu s tím, co komise může přijmout. Eh, ještě důležitá otázka je flexibilita programu. Tady vidíme, že existuje určitá potřeba poskytnout za některých okolností plnou flexibilitu. Eh, prioritní osa, která zahrnuje různé kategorie regionů, s tím taky může komise souhlasit. A v určitých omezených případech eh, by to mohla být i možnost financovat eh, investiční priority různých tematických cílů. I to může být ospravedlněno z hlediska flexibility, ale podle komise to musí se, být, musí se to odehrávat v určitých limitech. Musí se to zachovávat proporcionalita protože to máme omezené finanční prostředky abychom se tedy vyhnuli riziku vlastně podkopání eh, té logiky, logiky fondu. A musíme se tedy nadále zaměřovat na programy, které podporují růst. S čím ale máme problém? pokud jde o kombinaci v rámci prioritní osy, tak to je směšování fondů, protože tady z hlediska rozpočtového managementu je potřeba důsledně oddělovat fondy. A proto kombinace e, financí z různých fondů pod stejnou prioritní osou vede ke složitosti, která podle nás není užitečná. A ta kombinace je v každém případě e, možná prostřednictvím využívání fondů, které jsou v různých prioritních osách. Jak víte, tak v návrhu komise počítáme s možností, že jedna operace bude financována z různých fondů. Názor komise tedy zní, že není, není nutné eh, směšovat fondy pod jednou prioritní osou. Ještě bych chtěl eh, zdůraznit některé pozměňovací návrhy, kde si myslíme, že opravdu eh, narazíme na obtíže. Za prvé, pokud jde o dobu, Eh, prezentace programu a počítá se s tím, že smlouva o partnerství přijde eh, za šest měsíců po přijetí nařízení a operační program potom bude zaslán do tří měsíců od schválení eh, smlouvy o partnerství. To je tedy takový sekvenční přístup. A bylo tu naznačeno, Eh, že bychom měli klást větší důraz na smlouvu o partnerství jakožto hlavní strategický dokument. K tomu máme dvě výhrady. První je zkrátka ten čas. Když máte eh, sekvenční proces, tak tam už automaticky zabudováváte eh, určité prodlení a proto také prodlení před začátkem programu. A to podle komise není dobré, musíme přijímat programy tak rychle, jak to jen jde. Za druhé, Eh, určitá představa hierarchie programů a smluv o partnerství je taková, že je ta situace složitější než jenom nejdříve smlouva o partnerství a poté operační program. Je otázka, jestli to odráží e, různorodost členských států. V návrhu komise e, přijímáme potřebu také e, zohledňovat různé institucionální uspořádání v členských státech. Například členské státy, které jsou silně federální, nemůžou mít, způsob, nemůžou mít přístup z hora dolů, pokud jde o definici smlouvy o partnerství ale naopak tu bude silný prvek z dola nahoru, kde eh, regiony budou definovat programy a ty potom eh, budou určovat eh, podobu smlouvy o partnerství. Proto tedy musíme zohledňovat tuto diverzitu, tuto různorodost pokud jde o ten sekvenční přístup a o prezentaci návrhu. A to zbytečně pozdržuje Eh, proces, protože eh, by, by tu měl být buď společné zaslání eh, v krátké době po zaslání programu v krátké době po zaslání smlouvy o partnerství. To umožňuje kombinovací proces vyjednávání a ten povede k tomu, co chceme. Omlouvám se, může, Můžete možná nyní se, se odmlčet, přerušit svou reakci. Budeme pokračovat hned po hlasování e, odpoledne a tam si taky vyslechneme reakce zpravodajů. Teď bych se velice ráda přesunula k dalšímu bodu pořadu jednání. Omlouvám se, ale máme před sebou tři stanoviska. E, důležitá stanoviska pro Výbor pro regionální rozvoj také se týkají budoucnosti a finančního výhledu. Máme ještě hodinu a půl, což znamená půl hodiny na jedno stanovisko. A na začátku hned po prezentaci zpravodajů bych ráda, aby všichni, kteří chtějí eh, promluvit, eh, se přihlásili, abychom mohli rozhodnout, kolik času kdo dostane. První z těchto stanovisek se týká programu pro sociální změnu a inovaci a eh, zpravodajem je pan Tomáš Poremba. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Než eh, se tedy dostanu k prezentaci svého stanoviska, tak bych rád řekl eh, několik slov k obecné myšlence. jakožto součást legislativního balíčku 2014 až 2020 eh, předložila komise návrh na nařízení, které by zřídilo nový program Evropské unie pro sociální pokrok a zaměstnanost. Co to vlastně znamená? Komise navrhuje sloučit tři existující nástroje, program Progress, program EURES a mikrofinanční e, nástroj pro sociální začlenění a zaměstnanost, tyto tři programy do jednoho programu pro sociální pokrok a zaměstnanost. Hlavním cílem je potom e, implementace strategie Evropa 2020 a dosažení e, jejich cílů, jako je například dostatečná sociální ochrana, nebo eh, naplnění cílů eh, inteligentního a udržitelného růstu a sociálního začlenění. To jsou všechno velice chválihodné cíle, ale eh, máme tu několik otázek. Za prvé, pokud jde o přidanou hodnotu té, tohoto sloučení těchto tří programů, chce komise jenom usnadnit práci sama sobě? Mě trochu znepokojuje fakt, že komise ne vytyčila žádnou hranici mezi jednotlivými aktivitami eh, tohoto nového programu a eh, toho, co spadá pod fondy politiky soudržnosti, což by vedlo k duplikaci. Eh, také mě máte ještě další věc, a sice navýšení Eh, administrativních nákladů a to v současném ekonomickém klimatu a vzhledem k rozpočtovým omezením je pro nás těžko přijatelné. Dále. Návrh komise Pokud jde o pětiprocentní rozpočtovou rezervu, je také pro nás poměrně alarmující, protože není zcela specifikováno využití této rezervy a já navrhuji, aby tato rezerva byla relokována. Rád bych také zdůraznil ten, eh, to mikrofinancování. Myslím si, že mikropodniky tvoří eh, tvoří 99% nových firm, které jsou v Evropské unii a pro ty je velice důležité eh, mít eh, dobrý přístup k financím Evropské unie, aby mohli bojovat proti sociálnímu vyloučení. Proto navrhuji, aby těch 5% rezervy se přesunulo eh, pod mikrofinancování. Vím, že některé země v radě přijímají toto řešení, ale jiné by navrhovali pouze přesunout 3% e, na tento účel, 1% na úvěry a 1% na e, mikrofinance. E, jsem také toho názoru, že je nutné zjednodušit administrativní procedury. Znepokojuje mě také ta pevná alokace na sociální experimenty. Evropská komise chce vyčlenit 17 prostředků na tento účel, aniž by e, stanovila cíle e, sociálních inovací a experimentů. Myslím si, že, myslím si, že tato procento by nemělo být fixní, ale flexibilní. Evropská komise by také podle mě měla mít eh, určitá statistická data o efektivitě programu, zejména pokud jde o eh, osu EURES. Měli bychom se také soustředit eh, na mladé lidi. Právě proto aktivity v rámci programu by se měly zacílit na jejich potřeby Cíle tohoto programu mohou být naplněny pouze, e, jestliže regiony a města budou zapojeny ve všech fázích e, implementace. Regiony jsou nyní e, nejdůležitějšími hráči i v sociální politice a můžou hrát důležitou roli také v hledání inovativních řešení. Proto by tyto regionální orgány měly být zapojeny už ve fázi přidělování prostředků. Pokud jde také o otevřenou koordinační metodu, tak to je velice hodnotný instrument, zejména v oblasti sociální politiky. Podle mého názoru na eh, definici eh, sociální společnosti ale zároveň bych chtěl zmínit, že tady nelze distribuovat zisk mezi jednotlivé e, zainteresované strany. E, jsem e, připraven na vaše názory, jsem jim otevřený a jsem přesvědčen o tom, že společně budeme moci předložit toto stanovisko a že tedy mé stanovisko začlení všechny vaše nápady a připomínky a nakonec to bude tedy ovoce naší společné práce. Chce ještě někdo se přihlásit k tomuto stanovisku? Chci to vědět teď. Dobře. Nyní tedy eh, předávám slovo eh, stínovým zpravodajům. Uzavírám seznam řečníků, omlouvám se. Srdečné díky, děkuji také zpravodaji. Jeho stanovisko zmínilo už důležité body, které mohu podpořit. Já bych chtěla ještě některé konkrétně vyjádřit. A také bych chtěla signalizovat, jakým směrem půjdou eh, pozměňovací návrhy z mé strany. Nejdříve nástroje samotné. Ty by měly být tedy spojeny, tady souhlasím se zpravodajem. Myslím si, že mm, ten způsob eh, skloubení, tak jak to navrhuje komise, by byl problematický, protože jsou to tři různé programy, které mají různé cíle. A i když rada komisi přislíbila určitou podporu, tak já se domnívám, že přesto bychom měli jednoznačně dát najevo naši pozici. Potom kohezní a strukturální fondy. Víte, že mm, tyto programy e, jsou velice úzce propojeny a máme také programy Progress, které jsou velice úspěšné, ty by mohly být i sociální u EURES tak tam máme prostor jak na úrovni členských států, tak EU a mikroúvěry jdou přes sociální eh, fond. Je důležité, aby tyto tři fondy eh, žádným způsobem se nepřekrývaly eh, s Evropským fondem pro regionální rozvoj. Tak jak zpravodaj to již uvedl, já se domnívám, že otevřená metoda koordinace by měla být mnohostranně využívána a to pro mě ovšem představuje také jasnou konzultaci se sociálními partnery. Z tohoto důvodu pozměňovací návrh, který navrhujete, ohledně eh, nahrazení eh, agentur členskými státy se mi nelíbí. Já si myslím, že bychom měli zůstat na úrovni členských států, protože to zahrnuje také sociální partnery. Co se týče progresu, tady by měla být eh, možnost zvýšení účasti. K tomu my předložíme odpovídající pozměňovací návrh. Plně podporujeme přání zpravodaje ohledně jaksi mezistupně na lokální úrovni eh, v souvislosti s prováděním programu. I tady eh, předložíme rozšiřující změny. Co se týče sociálních podniků a definice těchto podniků, to bychom chtěli jasněji definovat, tak aby tady nevznikovala nebezpečí, že eh, vzhledem k tomu, že definice by nebyla úplně jasná, tak některé podniky by byly vylučovány, nemohly by se toho účastnit. Jsem ráda, že zpravodaji při analýze minulých eh, programů eh, se podařilo hovořit o kvantitativních a kvalitativních faktorech. Velice často se používají jenom kvantitativní faktory a málo kdy se hovoří o kvalitě těchto perspektiv. Zda je to dlouhodobé, zda je tady určitá šance pro pracovní příležitosti, takže i v této souvislosti bychom měli pokračovat. Nejedná se o eh, zaměstnanost jak libovolnou, ale ale a kvalitní zaměstnanost. Co se týče mm, mikro úvěru, to je samozřejmě velice smysluplný postup právě proto, aby se umožnilo lidem se opět vrátit do pracovního procesu. A v případě mm, soukromých podniků eh, Ovšem eh, dochází eh, v případě nesolventnosti k obrovské zadluženosti, skutečně kumulaci dluhu. Tady je ovšem otázka tedy, abychom eh, vyjasnili záměry tohoto uvažování. V podstatě často je zde snaha zatlačit nezaměstnané do těchto podniků, aniž by ovšem zde byla skutečná, skutečně raison těchto podniků. Eh, tady se hovoří o 15%, my bychom byli spíše pro 25% z hlediska eh, účasti na sociálních experimentech. Téma partnerství. Principiálně mm, ty prostředky by měly být zpětně proplaceny ze strany tedy příjemců těchto úvěrů. Tady komise uvádí 20 z hlediska eh, celého tohoto eh, rozpočtu na tyto projekty. To je smysluplné. Jsme proto, aby co nejméně peníz, peněz se vyhradilo pro administrativní úlohy. Tady se hovoří o 1,5 a komise navrhuje 2, 2%. O tom bychom měli ještě jednat. Článek 6. Vy navrhujete nahradit osoby zaměstnavateli a zaměstnanci. To je možná jenom semantická otázka. U mě by to mohlo eventuálně eh, vyvolat dojem, že lidé, kteří nemají pevný pracovní poměr nebo eh, jak si dokončili právě vzdělání, by byli vyloučeni z těchto programů. Takže hm, tady otázka, jak by se to nazývalo. EURES a nezletilí. Tady je problematické to zaměření na dospělé. Samozřejmě, že eh, zprostředkovávat eh, vzdělávání těchto nezletilých, to je také problematické. Myslím si, že z naší strany bychom toto ještě prodiskutovali se spravodajem. Budeme mít tedy vstřícné rozhovory se spravodajem na toto téma. A co se týče pozměňovacího návrhu 5, tady zpravodaj chce poukázat na to, že vše musí probíhat v rámci kompetencí EU. Já si myslím, že všechno co vychází z tohoto výboru, spadá pod princip subsidiarity, tady nevidím žádné nebezpečí. Takže už v předstihu chci poděkovat za dobrou spolupráci a těším se tedy na podněty z vaší strany. Thank you very much, eh, Karima Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Již škoda, eh, že jsme ten návrh zprávy dostali tak pozdě. Víme, eh, že výbor pro zaměstnanost, který byl touto věcí pověřen, už v tom ohromně pokročil protože jejich hluta pro předkládání pozměňovacích návrhů už vypršela. A já bych chtěla obzvláště zdůraznit nutnost v tomto programu posílit eh, princip partnerství při řízení těchto programů. My ekologové nejsme proto, aby tady byla zaváděna nějaká povinná procenta pro ty různé priority ax progress, eh, osy progress. Myslíme si, že je třeba tam nechat trochu víc času a víc flexibility při přidělování těch finančních prostředků, protože jinak eh, se nám může stát, eh, že nám zůstanou neutracené peníze v určitých oblastech a že nebudeme mít dost jinde. A ještě kromě eh, takového toho eh, blízkého partnerství si budeme jisti, že ty finanční prostředky se dostanou tam, kde jsou opravdu třeba. Také eh, nám připadá důležité ujistit se o tom, že inovace a sociální experimenty budou podpořeny celá konkrétními projekty, které budou opravdu implementovány v praxi, že to nebudou jen ty velké obecné projekty. Je třeba myslet jaksi i na místní úrovni. A proto bychom tam chtěli posílit ten princip partnerství, který musí být aplikován co nejširším možným způsobem, ale samozřejmě, eh, že by se toho měli účastnit místní aktéři. My souhlasíme s vašimi pochybnostmi, obzvláště co se týká eh, té snahy eh, posílit finanční prostředky eh, pro mladé, kteří jsou prvními oběťmi této krize. Proto navrhujeme, stejně jak jsme navrhli všem politickým skupinám a autorce paní Stanbrick, aby se sem zapracoval takový čtvrtý pilíř, který by byl v programu pro podporu různých iniciativ eh, pro mládež, což bude prezentovat Evropská komise. Myslíme si, že je opravdu třeba, abychom toto měli i v návrhu výboru REGI. A pak eh, asi vám neuniklo, eh, že rovnost mezi pohlavími a boj proti diskriminaci zmizely z tohoto programu a že se dostali do programu pro občanství. A musíme se ujistit, že tyto otázky zůstanou i nadále horizontálními prioritami ve všech těchto programech. Takže naše skupina eh, předloží pozměňovací návrhy v tomto směru. Eh, doufáme, eh, že se budeme moci účastnit vašich prací, stejně jako na výboru pro zaměstnanost od začátku, abychom našli co nejlepší kompromis a abychom našli co nejlepší společné stanovisko pro výbor REGI a pro výbor pro zaměstnanost. Ještě uh, pan Luchan, já jsem se vás nevšimla, promiňte, máte slovo jako stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Tohle je velice eh, důležitá věc, protože se jedná o radikální změnu pro zaměstnání v Evropě a také pro pracovní trhy v nových členských státech. Všichni víme, že technologizace a globalizace vedly eh, k sníženým kapacitám v některých profesních doménách a naopak v jiných se zase počet eh, pracovních míst eh, zvýšil. Jedná se například o oblasti, které hodně používají technologie, nebo třeba oblasti, které před 10-15 lety vůbec neexistovaly. Eh, máme eh, různé věkové skupiny a sociální skupiny, na které má eh, tato změna různý dopad. A podle mého názoru by bylo dobré národní, evropské a regionální politiky dát dohromady a zajistit, že budou brát v úvahu sociální aspekty. A také bychom potřebovali nějakou dobrou koordinaci těchto politik, protože by to výrazně prospělo pracovnímu trhu. Podle návrhu komise je třeba zjednodušit způsob přidělování finančních prostředků a vymyslet nějaký společný, efektivní přístup k využívání evropských fondů. Také mluví o nutnosti inovace a já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom zajistili takový společný přístup všech těch tří existujících eh, nástrojů, to znamená Progress, EURES a nástroj pro mikrofinancování. Měli bychom mít eh, nějaký nástroj eh, pro společenské změny, tím bychom měli opravdový přístup a nejen eh, nějakou náhražku a mohli bychom lépe vést naše sociální politiky. Existence těchto tří nástrojů by měla pokračovat a to efektivnějším způsobem, aby se zlepšily evropské sociální politiky. Jeden z obecných cílů toho nového navrhovaného programu je zmodernizovat evropskou legislativu s tím, že budeme mít neustále na paměti ty principy inteligentní regulace a že budeme efektivním způsobem aplikovat evropskou legislativu, co se týká pracovních podmínek. To je velmi důležité pro evropské občany a to obzvláště pro občany jeho východní Evropy. Jak víte, občané jeho východní Evropy ještě nemohou pracovat ve všech členských státech Evropské unie. A proto bychom měli mít nějaké společné stanovisko pro konsolidaci těch tří nástrojů uvidíte, že eh, to, ta stanoviska v, Evropský, v Evropském parlamentu nebudou stejná, ať už se jedná o jakoukoliv politickou skupinu. Takže si myslím, že se to bude rozdělovat spíše podle národnosti než podle politického přesvědčení. A proto si myslím, že je třeba učinit změny je třeba, aby cíle Evropské unie byly podpořeny opravdu všemi, protože máme tu strategii na rok 2020, inkluzivního růstu, strategii inovace a to vše musíme eh, brát v úvahu v tomto nařízení. Když se pokusíme spolupracovat se státy a protlačit eh, nějakou evropskou politiku soudržnosti, která bude skutečně adekvátní pro jejich situaci, měli bychom eh, mít společnou, společnou pozici i v ostatních politikách. A tento nový sociální nástroj by měl zapadat eh, do eh, dalších odvětových politik Evropské unie, odpovídat i dalším cílům té strategie EU 2020. Takže já bych chtěl říci, že existence tohoto nařízení jasně ukáže, že chceme vytvořit nějaký solidní základ eh, sociálních politik a že jsme rozhodnuti získat důvěru. Eh, důvěru všech zúčastněných stran na všech úrovních, jak evropské, národní, tak regionální. A přitom eh, se pořád držet té strategie EU 2020. Také bych chtěl zdůraznit eh, nutnost eh, sociálních změn a sociální integrace. My jsme o tom zatím moc nemluvili. A já osobně si myslím, že eh, je třeba stanovit nějaké klíčové prvky, podle kterých posuzujeme sociální integraci. Máme Evropskou platformu proti chudobě, proti sociální marginalizaci a strategické iniciativy Evropské unie, které vidí inovaci eh, jakožto velice důležitý prvek, který by nám mohl vyřešit demografické změny, stárnutí populace, chudobu, nezaměstnanost eh, a tak dále. Všechny tyto problémy, které se váží na nový způsob života, také je to důležité pro věci, jako je sociální spravedlnost, vzdělávání a sociální podpora, protože máme systémy sociálního zabezpečení, které se v různých státech Unie velice liší. Takže bychom možná potřebovali eh, nějak zadaptovat eh, normy Evropské unie. To by prospělo všem státům obecně. A já si myslím, že sloučení všech těch nástrojů by mohlo vést eh, k nějaké přidané hodnotě. Mohlo by se to potom převést i do odvětvových politik. A bylo by to dobré i pro výsledky, které získá komise svými programy. Měli bychom stále eh, více diskutovat eh, i s profesními asociacemi členských států a eh, s veřejnou zprávou, abychom měli skutečně soudržný přístup. Zároveň si myslím, že evropské instituce, národní instituce a regionální instituce by měly mít možnost čerpat z nějakých eh, programů profesního školení pro dospělé. Musíme eh, mít neustále na paměti sociální změny, protože v této chvíli k tomu nemáme žádný evropský přístup. Máme pár finančních nástrojů, které se na to váží, ale nemáme žádné konkrétní stanovisko nebo konkrétní návrhy pro nějaký region. A co se týká eh, řešení problémů, které vznikají změnami vyplývajícími z nových technologií a z globalizace potřebujeme zadaptovat místní trhy eh, na eh, globální, místní pracovní trhy na globální trhy. A na závěr bych chtěl říci, že podporuji eh, návrhy zpravodaje. Ta zpráva je dosti složitá, nebude asi snadné, abychom se dohodli na společném stanovisku, ale myslím, že to bude nutné a děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji. Eh, dvě minuty pro pana Nilsena. Bude to jenom eh, jedna minuta. Já bych tady rád eh, zdůraznil důležitost definice sociální ekonomiky, protože tady o tom jsme měli velice zmatenou diskuzi a my v tomto parlamentu musíme mít jasnou definici. Jsou soci, sociální ekonomie vždycky e, znovu investuje, reinvestuje e, zisk. Ten nikdy nejde ven k e, podílníkům. Rád bych tedy diskutoval o této definici. Děkuji. Děkuji, pan, to, pan Tomáš Poremba, jestli chcete zareagovat. Znaczy, ja já nie, mogę podsumovat už diskusi? Podsumování. Jenom abych to zhrnul. Tak eh, děkuji vám za vaše názory na můj dokument. Eh, dámy a pánové, v podstatě eh, souhlasím s tou úrovní financování, kterou navrhuje Evropská komise. Ale co mi nejvíc leží na srdci, je, abychom se vyhnuli překrývání různých oblastí financování eh, pod tímto programem s programem soudržnosti. Je tu mnoho oblastí, kde tyto dva finanční zdroje se překrývají. Měli bychom tedy najít nějaké řešení, abychom se této situaci vyhnuli. Protože jinak ten nový program nebude příliš efektivní. Pokud jde o sociální experimenty, tak eh, pokud vím, ne všechny členské státy jsou dobré v sociálním experimentování. Jsou tu různé stupně provádění podobných programů a proto bych byl pro snížení financování těchto druhů experimentů. V tomto stanovisku bych také rád zdůraznil to, že bychom se měli více soustředit eh, na mladé uchazeče o práci kteří eh, budou motorem eh, evropské ekonomiky v budoucnosti, kteří budou eh, generovat rozvoj Evropské unie. A právě jim bychom měli pomáhat mnoha různými způsoby. Právě proto také v tomto stanovisku zdůrazňuji tento fakt velice silně. Jak už jsem říkal předtím, Eh, zvážím všechno, co jste tu řekli, vezmu na to ohled, sejdu se se stínovými zpravodají, abychom eh, našli společnou pozici. Jde o velice složité téma a souhlasím s vámi v tom, že eh, je obtížné a že bude těžké shodnout se na kompromisu, nicméně myslím si, že je to možné. Jsou tu určité oblasti, kde je prostor k dohodě. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Eh, musíme tu rozhodnout ještě eh, lhutu pro pozměňovací návrhy a já navrhuji 3. května 12.00. Eh, Nyní bych se tedy přesunula k dalšímu bodu pořadu jednání stanovisko Joachima Celera o evropském nástroji pro sousedství. A e, jakmile e, řečník skončí, tak bych ráda přijala e, jména těch, kteří chtějí promluvit, tak se prosím, tak si to prosím rozmyslete hned po projevu pana Celera se vás budu ptát. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Smlouva o fungování Evropské unie stanovuje instrument pro Eh, nástroj pro sousedství s partnerskými zeměmi. V roce 2004 byla vyvinuta evropská politika sousedství a byla zavedena. Eh, jsou to eh, země jako je Egypt, Azerbajdžán, Bělorusko, Izrael, Gruzie, Jordánsko, Maroko, Moldavsko a okupované palestinské území, Sýrie, Tunisko a Ukrajina. V rámci této politiky EU nabízí svým sousedům privilegované eh, partnerství na základě společný, společných závazků k hodnotám, jako jsou lidská práva, vláda zákona, eh, tržní ekonomika, udržitelný rozvoj a eh, akce proti klimatickým změnám. Tato politika také usiluje o užší politické vazby a integraci, jako je podpora mobility a mezi osobních kontaktů. V příštím víceletém finančním rámci 2014 až 2020 bude e, tato politika financována e, novým e, instrumentem pro sousedství, který bude pokrývat těch 16 zemí politiky sousedství a Rusko. V současném období 2007 až 2013 eh, eh, jsme tu měli na to nařízení. Jaký je cíl toho přepracování, toho, toho nového nástroje? V rámci přeskumu evropské politiky sousedství bylo analyzováno, eh, analyzován vztah Evropské unie a jejich partnerů a komise nyní tento návrh zohlednila. I my jsme eh, absolvovali slyšení ohledně eh, přeshraniční spolupráce. Vyslechli jsme experty, kteří nám řekli, že v současnosti přeshraniční spolupráce, přeshraniční spolupráce na hranicích eh, Evropské unie měla velký úspěch zatím teda uvnitř Evropské unie fungovala, zatímco na vnějších hranicích Evropské unie jsou ještě nedostatky. A zpravodaj výboru, který eh, organizoval tedy schůzi expertů, konstatoval, že eh, evropská politika sousedství eh, by potřebovala lepší orientaci na cíle, aby byla schopna těchto cílů dosáhnout. Jaké jsou tedy úpravy, které bychom rádi viděli? Eh, jednak bychom rádi používali pravidlo více za více, to je velice centrální v eh, politice sousedství, aby bylo možno eh, silněji diferencovat sousedské země, pokud jde o jejich angažovanost a stejně tak financovat země, které se silně snaží o reformy, aby se tedy ty strategie mohly zaměřovat na kvalitu potom by se měla zredukovat složitost a délka eh, procedur a je zapotřebí více koherence mezi instrumenty eh, zahraničního obchodu a tímto programem. Pokud jde o eh, perspektivu regionálního rozvoje, tak já jsem se pokusil v rámci pozměňovacích návrhů k dokumentu komise, e, ty, při, přinést určité úpravy. E, konzultace ukázaly, že je zapotřebí určitých změn, k nímž patří například e, rozšíření zeměpisné oblasti o některá důležitá kulturní a sociální centra. Další úprava, která je nutná a e, ta je tedy obsahem mých pozměňovacích návrhů. Dále zvýšení programů, e, zvýšení financí pro programy e, přeshraniční spolupráce o 7% prostředků na ENI. Tady se musím omluvit. V podkladech, které jsme dostali, jsme měli chybu, překlep, tam stálo pouze 3%, programu nástroje pro sousedství, nicméně nejsou to 3%, ale 5%. Jinak tedy každopádně požadujeme navýšení projektů o přeshraniční spolupráce o 7% objemu, který je k dispozici eh, pro nástroj sousedství. Za druhé, v této souvislosti bych chtěl specificky zmínit eh, Evropskou skupinu pro teritoriální eh, spolupráci a roli, kterou eh, hraje v rámci Evropské unie a podle nového modifikovaného nařízení by se mohla tato skupina zabývat i, nebo podobná skupina by mohla vzniknout i pro země evropské politiky sousedství. To mi přijde smysluplné a nutné. Pokud jde o zapojení občanské společnosti a místních a regionálních orgánů do operačních programů, stejně jako v případě politiky soudržnosti i politika sousedství se musí zakládat na vzájemném partnerství a mnohoúrovňovém mnohoúrovňové správně, tak, správě. Takže je potřeba zapojit i e, občanské organizace a orgány e, sousedských států. V mnoha těchto státech jsou vládní vztahy poměrně obtížné, ale my bychom měli v rámci politiky sousedství nesoustředovat se pouze na národní vlády, ale také na úroveň e, regionu. Tam by měla být ta politika zakotvena. Dále e, bylo kritizováno e, přidělování prostředků podle počtu obyvatel. Eh, podle komise by to mohlo vést k mrhání prostředky a zvýhodňování eh, státu s větším počtem obyvatel, občanů. Kritérium, eh, kritérium počtu obyvatel by tedy nemělo být takto fixní, mělo by být kritérium flexibilnější. Myslím si také, že Stejně jako u jiných evropských finančních instrumentů bychom i v politice sousedství měli mít jakýsi přeskum v polovině období, tak jak je to u politiky soudržnosti, tam už je to dobrá praxe. Navíc eh, bych chtěl poukázat na to, že eh, vždycky nahlížíme kriticky na aktiv přenesené pravomoci. A komise eh, těmito právními eh, instrumenty sice disponuje, ale vždycky eh, je lepší formulovat návrh komise tak, t- pouze v dostatečně o spravedlněných okolnostech sahat k těmto aktům přenesené pravomoci. To by tedy dalo komisi další prostor nezohledňovat názor Evropského parlamentu Evropská, Evropský parlament eh, má sice veto, ale, právě, ale jinak by měl lepší vliv, samozřejmě bez těchto aktů. Ještě bych chtěl jednou zdůraznit, že stejně eh, ve spolupráci s eh, kolegy ze zahraničního výboru bychom rádi viděli samostatné nařízení pro přeshraniční spolupráci, tak jak to stanovuje pozměňovací návrh 1 protože e, jinak e, programy spolupráce se sousedskými zeměmi e, se nekonají tak často a když tak mají nedostatky. Je tu také dále požadavek společné kontroly a společných kritérií způsobilosti. To by mohlo tedy pokrývat zvláštní nařízení o přeshraniční spolupráci, tak jako v případě politiky soudržnosti. V případě politiky sousedství bychom taky tady tedy rádi viděli samostatnou kapitolu anebo vlastní nařízení. Aby se obě politiky rozvíjely koherentně a eh, aby se zlepšil jejich vztah k přeshraniční spolupráci, tak opakuji, eh, rádi bychom si přáli eh, speciální nařízení. Chtěl bych ještě poukázat na to, že pracovní dokument k evropskému nástroji sousedství e, ještě nebyl předložen e, zahraničnímu výboru, ale jsme s kolegou Lukanem, zpravodajem, v kontaktu a stejně tak se stínovými zpravodaji v našem výboru e, proběhnou konzultace a já jsem velice napjatý a těším se na další diskuzi. Uh, Děkuji, máme tady dva stínové zpravodaje. Pokud vím, dobře, ještě někdo další by se chtěl přihlásit, protože já bych už chtěla uzavřít ten seznam řečníků. Ještě jeden řečník. Dobře, tak eh, nejdřív Evgeny Kirjov. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ze všeho nejdřív chtěl pochválit eh, ten návrh zprávy pana Celera. Zdá se mi to docela vyvážené a, a je velmi ochoten spolupracovat. A jak jsme tu slyšeli, také bych si přál uvítat, že návrh nařízení eh, dává důraz na eh, lepší přeshraniční spolupráci. Všichni se shodneme na tom, že přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a jejich sousedy a partnerskými zeměmi je velice prospěšná v mnoha různých oblastech našich vztahů. V politické oblasti, ale také v oblasti hospodářské. A co je opravdu důležité, jsou možnosti implementovat více společných projektů, což přispívá k lepším vztahům a k hladčí interakci mezi těmito zeměmi. A v některých oblastech, já jsem si jist, že afekt, AFET k, k tomu také se vyjádří i v třeba konfliktních situacích. To vede k budování vyšší důvěry a osobními kontakty mezi lidmi, což je, myslím, docela důležité. My jsme včera jednali o návrhu pana Zellera a na spoustě věcí s ním souhlasím. Samozřejmě, že některé věci bude třeba zvěsnit a možná, že bychom k tomu měli předložit nějaké pozměňovací návrhy. Ale myslím si, že obecně je třeba to hlavně dobře vyvážit. A chtěl bych vás upozornit na potenciální riziko toho, že bychom eh, na sousední země nastavili vyšší požadavky, než jsou, než jsou schopny splnit. Co tím chci říct? Něco jiného jsou vztahy s našimi východními sousedy a něco jiného je situace v severní Africe. A tady my s tím máme trošku problém. Možná i v Afetu s tím budou mít trochu problém. Samozřejmě, když se podíváte na podobnost eh, s mechanismem implementace a podpory eh, v nástroji soudržnosti a v tom navrhovaném nástroji sousedství, musíme mít neustále na paměti, že ta odlišná úroveň rozvoje může v některých případech vést k potížím nebo i k určité frustraci při implementaci těch projektů. Podle mého názoru aplikace eh, principu partnerství během připravování programu, implementace a monitorování tam by mohly být eh, určité objektivní potíže. Proto bychom možná měli ten text lépe vyvážit. Něco jiného je, když se nevládní organizace angažují třeba v Gruzii nebo v Moldavské republice. Něco jiného je takové rozšířené partnerství třeba v Libii, kde ještě ani neslyšeli o občanské společnosti. To by jim samozřejmě mělo pomoci vybudovat, ale neměli bychom na to moc spolehat na začátku celého procesu. Takže já souhlasím, že ten princip partnerství je důležitý, na tom se všichni shodneme, protože jsou to veřejné peníze pocházející z Evropské unie, peníze, které jdou do projektů, ale měli bychom tam nastavit nějaké limity. Protože některé země ještě neznají takováto partnerství. A když to budeme chtít eh, pojmout nějak vyváženěji, možná, možná předložíme nějaké pozměňovací návrhy v tomto smyslu. A samozřejmě opravdu důležité je zavést eh, tento princip víc za víc. Některé země ho potřebují. Možná jich není hodně, ale některé ano. Mohli bychom tam aplikovat i princip méně za méně, ale nechme to na tom více za více, to je víc povzbudí, aby spolupracovali, abychom pak eh, v té zemi se angažovali. Ono to nebude snadné. co se týká těch mimovládních aktérů, které tam chceme také zaangažovat. Já jinak samozřejmě chápu, zpravodaje nemůžeme, mm, nemůžeme spolehat jen na vlády. Ale uzavřu to s tím, že si myslím, že je to důležitý dokument, jak politicky, tak z hospodářského hlediska. abychom eh, mohli s našimi sousedy mít dobré a produktivní partnerství. Eh, děkuji. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji, panu Zelerovi. Myslím si, že zmapoval ty hlavní body, které mohou zlepšit politiku sousedství na další programační období. Zvláště zdůraznil Eh, vše, co jak si se týká regionu a víceúrovňové zprávy občanské společnosti. Nesouhlasím s panem Kirilovem. Já bych chtěl jenom připomenout, že cílem programace je jít až do roku 2020. Doufejme, že do tohoto roku všechny země sousedství dělají pokrok z hlediska demokracie a občanské společnosti. Já si myslím, že naopak jde o to, abychom vytvářeli takové podmínky, které budou podporovat tyto projekty a které dávají okamžitou perspektivu v rámci Evropské unie. Také souhlasím s tím, co řekl ohledně nevýlučného charakteru, tedy z hlediska hustoty obyvatelstva v souvislosti s potřebami, protože je jasné, že máme regiony, které nejsou příliš hustě obydleny a tady podpora politiky eh, dopravy, nízkouhlíková ekonomika nemůže být odvozovaná od eh, počtu obyvatel. To by nebylo správné. Ještě jeden bod, eh, u kterého jsme předložili pozměňovací návrhy. A to je propojení mezi naším výborem a AFETem ohledně této politiky sousedství. Já si myslím, že smyslem je makroregionální ekonomika. Tady schází určité upřesnění a dokonce ambice z hlediska makroregionality, protože tady by byla možná synergie mezi fe, eh, mezi eh, Fondem soudržnosti a Evropským fondem pro regionální rozvoj. Děkuji. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Ten nový návrh nařízení vychází z nové strategie pro sousedství. Strategie, která eh, je adaptovaná na nové politické prostředí a specifické cíle, které jsme zredukovali z 29 na 6. Tady chceme zdůraznit hlavně ten princip více za více. Je to velmi dobrý princip, protože nám to umožňuje lépe rozlišovat mezi partnerskými státy podle jejich vztahu k Evropské unii, protože eh, se tam také zavádí ten princip zásluh. A my děkujeme panu Celerovi za to, že se mu povedlo tam zapracovat všechny ty důležité aspekty tohoto budoucího nástroje. Podle mě je tam jen jeden drobný problém, který se pravděpodobně vyřeší na AFETu, ale bylo by dobré, abychom ho projednali i my. Totiž k tomu nástroji sousedství. Co se stane ve chvíli, kdy by se Unie rozhodla eh, s některým režimem přerušit úplně vztahy? Já jsem zpravodajem ehm, pro toto také na výboru pro kulturu. A myslím si, že tohle je situace, ve které by bylo normální, kdybychom i nadále udržovali osobní vztahy, osobní kontakty a e, projekty přeshraniční by měly i nadále být implementovány. Možná, že bychom měli si uchovat i vztahy s nevládními organizacemi a s občanskou společností daného regionu. A já to říkám proto, že podle mého názoru je třeba tady využívat takové kulturní diplomacie a snažit se prosazovat naše komunitární hodnoty i v případě, že nějaký politický režim třeba je pro nás problematický, protože politické režimy přichází a odchází, ale občané tam zůstávají a nesmíme na ně zapomínat. A proto tady zmiňuji tento aspekt a na výboru pro kulturu hodlám předložit pozměňovací návrh, který se váže na otázky kultury a vzdělávání, protože to vše je pro přeshraniční spolupráci eh, velice důležité a je třeba, abychom to zapracovali do těch specifických cílů. Já vám děkuji a blahopřeji panu Celerovi. Děkuji, Joachime. Já vielen Dank, Frau... Krát děkuji, paní předsedkyně, já taky děkuji těm řečníkům a stínovým zpravodajům. Já bych eh, chtěl zareagovat na eh, pana Kirilova a na další vystoupení. My si nemůžeme být jisti, jak bude probíhat politický vývoj v jednotlivých státech. A právě proto nástroj v eh, sousedství musí být používán diferencovaně. Proto jsem navrhl, abychom to rozčlenili na několik úrovní to znamená vícestupňová zpráva, nevládní organizace a tak dále. Máme tady příklad, kdy de facto politické vztahy byly přerušeny například s Běloruskem. To je příklad. Ale samozřejmě, že to nemůže být, eh, nemůžeme být hostení vůči osudu eh, obyvatel, takže musíme být flexibilní v tomto smyslu a musíme zaměřovat tento nástroj nejenom z hlediska zájmu národní vlády. Já si pamatuji na rozpravu v parlamentu asi před rokem, kde jsme eh, hovořili v době arabského jara, byly tam euforické projevy ohledně finančních závazků EU vůči jednotlivým státům v této arabské oblasti. A dokonce to šlo tak daleko, že zaříkalo, použijeme finanční prostředky z východního partnerství a odkloníme je a soustředíme na středomorskou oblast. Ty události posledních 12 měsíců ukáží, že e, to by e, jaksi vyšlo na prázdno. Nebylo by to správné, takže e, tady v této oblasti potřebujeme prohloubit náš přístup a myslím si, že tuto diskuzi bychom měli vést také v AFETu. My jim dáme naše stanovisko pouze z regionálního hlediska, pouze tady v uvozovkách. Já se domnívám totiž, že tento regionální přístup je v této souvislosti zvláště důležitý. A to propojení Regi a FED, já jsem o tom hovořil, řekl jsem, že v příštích dnech to budu konzultovat se zpravodajem z AFETu, také Máme tady pracovní dokument, který, by, který byl zveřejněn z hlediska AFETu. Můžeme tedy rychle reagovat s našimi představami. Takže bychom mohli takto eh, zareagovat na tento pracovní eh, program. Pan Alfonsi hovoří o makroregionální strategii. Já jsem mm, také proto, aby se to propojovalo. Ovšem, máme tady makroregionální strategii, která se zaměřuje na eh, oblast Balckého moře. A tam vlastně jediný stát, který je mimo je Rusko. Ale tady jsou tedy koncepce teritoriální spolupráce, ale podle slyšení a podle expertů tato spolupráce zatím nebyla příliš úspěšná, takže tady opravdu je nutné toto zlepšit, i když eh, budou vyčleněny velké prostředky. Takže co se týče této makroregionální strategie, mm, to je věc, která musí být tedy ještě precizována. V současnosti neexistují tyto přístupy v rámci Evropské unie v souvislosti se zeměmi, které jsou součástí politiky sousedství. My máme Podunají, tam je makroregionalita, to se týká členských států EU a států, e, které jsou na Balkánské poloostrově, které ovšem nejsou zapojeny do politiky sousedství, ale jsou součástí toho, o čem budeme za chvíli diskutovat, a to je předstupní strategie. To je zase jiný strategický přístup. Kolegyně Mučakčevská toto zpracovala Lukačevska. Takže pak máme také strategii ohledně Atlantiku. To jsou v podstatě členské státy, které již patří k EU. Takže e, toto jsem vynechal z hlediska mého nástroju, protože návrhy ohledně makroregionality nejsou e, jaksi součástí e, tohoto nástroje ohledně sousedství. Ještě jednou bych chtěl tedy poděkovat za všechny rady, za pomoc, kterou jsem dostal při přípravě této zprávy. Byl tady opravdu nutný velký konzultační proces. Děkuji také spolupracovníkům EASVČ eh, e a také útvarům komise. všechno toto mi umožnilo vypracovat tuto zprávu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, musíme ještě učinit jedno rozhodnutí a to se týká lhuty pro pozměňovací návrhy. Já bych ale ještě chtěla říct jeden komentář. Myslím si, že teď při práci na pozměňovacích návrzích se musíme zabývat tím, proč vlastně ty současné programy nefungují. A eh, zejména si všímat toho, co se děje s příspěvky z Evropského fondu pro regionální rozvoj. To je totiž velice důležité, takže to bych jenom eh, chtěla zmínit. Lhuta pro pozměňovací návrhy eh, je 27. dubna eh, v poledne 12.00. A nyní, promiňte, Marie Teres. 27. je zítra, ano, přesně tak. Ten problém, teď jsem se právě ptala sekretariátu, eh, proč je to nutné. Proto, abychom měli eh, více času na eh, jednání o kompromisu. Bohužel nemáme žádnou jinou možnost. Je to zítra v pátek v poledne. Ale jinak bychom přišli o celý týden, protože příští týden tady vlastně nejsme. Omlouvám se, teď se ptám sekretariátu, je tu nějaká možnost? Mohli bychom to prodloužit maximálně do 3. Eh, května, říká sekretariát, ale bylo dohodnuto se stínovými zpravodají, že to chtějí zítra. Ale 3. května je pro nás v pořádku předsedkyně. Jak jsem říkala, hlavní starost byla, že stínoví zpravodajové nebudou mít čas na kompromisy. Takže je otázka, jestli zůstaneme u zítřka, anebo to posuneme na 3. května na úkor času stínových zpravodajů pro dojítí ke kompromisu. Myslím si, že to by si měli dohodnout zpravodajové. Já jsem v tom naprosto otevřená. Co navrhujete? Dobře, takže 3. května. Děkuji, Marie Teres, takže bude to 3. května. Nyní se tedy přesuneme k paní Lukačevské a k jejímu stanovisku eh, na předvstupovou pomoc. Máte slovo. Děkuji. Eh, Evropská komise vypracovala eh, návrh na nařízení pro eh, nový nástroj předvstupové pomoci eh, IPA 2 v, v rámci nového finančního rámce 2014 až 2020. Eh, tento nástroj se vztahuje na kandidátské země stejně jako na potenciálně kandidátské země, což je Albánie, Bosna a Hercegovina, Island, Kosovo, Černá hora, Eh, Srbsko, Turecko a bývalá Jugoslavská republika Makedonie. Já jsem vypracovala stanovisko eh, při konzultaci s Evropskou komisí, DG Regio, DG Enlargement a se zástupci eh, naší delegace EU e Srbsko, EU Island a také s misi, misemi kandidátských zemí při EU. Také jsem konzultovala mnoho nevládních organizací ze zemí jako Albánie, Makedonie, Turecko a Černá hora. Setkala jsem se s hlavním zpravodajem e, z výboru AFET. Včera jsme měli schůzi se stínovými zpravodají našeho výboru a zkrátka, dámy a pánové, moje stanovisko je také eh, výsledkem mé spolupráce s panem Celerem. Myslím si totiž, že eh, obě naše stanoviska se vzájemně doplňují v mnoha ohledech, takže eh, děkuji všem za spolupráci a ráda bych také poděkovala zaměstnancům své kanceláře a stejně tak sekretariátu výboru a také našim politickým poradcům. Nástroj předvstupové pomoci e, podporuje e, země e, kandidátské a podporuje v nich stabilitu, bezpečnost, tím, že pomáhá kandidátským a potenciálně kandidátským zemím v jejich přípravách pro vstup do Evropské unie. Tato pomoc by měla být strategická, zacílená a efektivní. Nový nástroj by měl být flexibilní a měl by zohledňovat eh, specifické eh, rysy jednotlivých zemí. Jsem přesvědčená o tom, že eh, je nutné pokračovat v této pomoci technické i finanční těmto zemím, protože tím eh, šíříme důležitost a vliv eh, Evropské unie v těchto zemích. A tím zajišťujeme větší stabilitu eh, v sousedství Evropské unie. Když dovolíte, tak já nebudu probírat všechny pozměňovací návrhy, je jich 13 a u každého z nich je v pracovním dokumentu krátké odůvodnění. Chtěla bych se zaměřit na tři eh, nejdůležitější aspekty mého stanoviska. První z nich je přeshraniční spolupráce. To je téma, které se často zdůrazňuje v práci našeho výboru. Eh, je to velice důležitý nástroj pro eh, posilování spolupráce mezi regiony přeshraniční spolupráce může stimulovat regionální rozvoj ve slabších regionech, protože ty mohou těžit ze zkušeností a znalostí těch více rozvinutých, rozvinutějších regionů, což jsou tedy v tomto konkrétním případě regiony, které jsou součástí Evropské unie. Z hlediska našeho výboru je velice důležité, aby klíčové cíle Eh, získali více finančních prostředků. Takže právě tak, jak říkal pan Celer, tak i já navrhuji 7% eh, místo 3% eh, na přeshraniční spolupráci. Další otázkou, na kterou bych chtěla upozornit, jsou kritéria přidělování financí v rámci IPA. Domnívám se, že současný návrh komise není dostatečně detailní, pokud jde o tato kritéria, takže si myslím, že bychom je měli upřesnit. E, navíc e, IPA se zabývá také územními, nástroji pro územní spolupráci a tady je důležitým kritériem e, populace, počet obyvatel. Evropská komise eh, na jiném místě eh, naznačuje, že čím více má eh, země administrativní a absorpční kapacity, tím více peněz dostane. A proto si myslím, že tato kritéria by se měla upřesnit a měla by se přizpůsobit potřebám konkrétních zemí. Dá se těžko srovnávat západní Balkán například, který prošel válkou a má určitě horší administrativní kapacitu než jiné země. A stejně tak eh, je, stejně tak je rozdíl v počtu obyvatel mezi Tureckem a Islandem. A třetím důležitým aspektem mého stanoviska je role občanské společnosti a jejich organizací v kandidátských zemích a potenciálně kandidátských zemí. Ráda bych, aby tyto e, nevládní organizace byly podporovány více, aby tak mohly přispívat k vytváření administrativní kapacity svých zemí. To jsou tedy tři hlavní oblasti, na, který, na které jsem se zaměřila ve svém stanovisku. Samozřejmě se také zabývám ochranou menšin, eh, potíráním organizovaného zločinu a posilování demokracie. Děkuji moc krát za vaši spolupráci a děkuji za připomínky, které jsem už obdržela a samozřejmě jsem otevřena vašim návrhům a velice ráda si vyslechnu, co si o mém stanovisku myslíte. Děkuji mnohokrát. Eh, mám tu ještě tři řečníky. Derek Voen, Eh, Jean Maria a François Alfonzi. Je to všechno? Ještě někdo další chce promluvit? Takže eh, prosím, eh, vezměte ohled na to, že jsme tři a že máme 25 minut. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stru... paní předsedkyně, já budu velice stručný. Myslím si, že je to skvělá zpráva, která se dotýká celé řady klíčových bodů. Zejména mám radost z toho, že zdůrazňuje důležitost přehranič... přeshraniční spolupráce, což je velice důležitá oblast tohoto eh, výboru Samozřejmě by bylo skvělé mít společné projekty v této oblasti, výměnu expertízy, zkušeností a znalostí. Je to tedy velice důležitý bod. Další důležitý bod je otázka demokracie a lidských práv. Některé e, země před vstup, které jsou před vstupem zejména e, na západním Balkáně, mají velké problémy zejména s e, právem menšin. Takže jsem rád, že to zpravodajka zmínila ve svém stanovisku. Dalším důležitým bodem v mnoha kandidátských zemí je infrastruktura, nebo spíš nedostatečná infrastruktura, její nepřítomnost. Tady je ještě eh, hodně práce, kterou zbývá vykonat, eh, zejména pokud jde například o internetové připojení, komunikace, tady jsou všude ještě potřeba eh, investice. Dalším společným problémem těch zemí je kapacita vládních institucí a stejně tak občanské společnosti. Mnoho kandidátských zemí eh, ještě nemá plně vyvinutou občanskou společnost a kapacitu a potřebují veškerou naši pomoc, kterou jim můžeme dát. Poslední věc, a ta myslím, že není dostatečně zdůrazněna v tom stanovisku, to jsou eh, otázky organizovaného zločinu a korupce. Mnoha v mnoha eh, kandidátských zemích je to stále ještě velký problém. Na tom je potřeba pracovat na změnách eh, právního systému, ale stejně tak eh, na systému veřejných zakázek. Tady by mohla Evropská unie fungovat jako jakýsi garant, který by mohl zlepšit právní systémy a bojovat proti korupci tímto způsobem. Takže je to skvělá zpráva a ještě jednu děkuji paní zpravodajce za její úsilí. Děkuji, Jean Maria Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tady za eh, pana poslance Joviny, který eh, se bohužel nemohl dostavit a chtěl bych vám nezdružně říci, že Alde a pan Jovine eh, v zásadě souhlasí s přístupem paní zpravodajky, které děkujeme za práci, kterou odvedla. Podporujeme tedy ty kritiky, které zpráva obsahuje. Co se týká podpory přeshraniční spolupráce, ale také konsolidace demokracie a podpora svobod a lidských práv, které musí být v souladu s aktivitami našich institucí. Také lepší definice těch kritérií pro rozdělování fondů, která by měla být zadaptována na specifické situace, abychom nevytvářely eh, žádné rozpory v žádných eh, kandidátských nebo potenciálně kandidátských zemích. Potřebujeme zajistit lepší ochranu etnických i náboženských menšin a také přímo podpořit občanskou společnost, eh, konkrétně nevládní organizace. A ještě k těmto bodům bychom měli tři úvahy, paní předsedkyně. Jednak zpravodajka, stejně jako kolega, velmi správně opakují nutnost zajistit efektivní kontrolu, abychom byli schopni bojovat proti korupci, ale já si myslím, že bude třeba vytvořit nějaká specifická kontrolní opatření. Komise navrhla takový progresivní přestup na přímé řízení těch fondů pro vstup do Evropské unie eh, od komise na ehm, úřady dané země. Bylo by také dobré vymyslet nějaký mechanismus pro výstup, aby eh, byl nějaký způsob, eh, jak přejít na využívání strukturálních fondů a fondů soudržnosti a aby byl čas na toto předem připravit rozpočet. Já si myslím, že tomu máme i nějaké zkušenosti. V minulosti jsme měli pracovní skupiny, které na tomto pracovaly ve státech, které jsou nyní členy. Možná by nám to bylo docela užitečné. Měli jsme nějaký projekt, myslím, Jolaos v Řecku, eh, kde eh, se přímo mluví o pracovní skupině Evropské unie, která eh, pracuje na takovýchto přípravách. Takže měli bychom také zvýšit viditelnost evropského financování a více do něj zahnout občanskou společnost, abychom podpořili eh, evropskou identitu v těchto státech. A potom eh, bychom měli eh, zajistit i důležitější roli pro parlament, co se týká strategických ornamentů. A tady myslím konkrétně článek 16 odstavec 8 v návrhu komise. Paní předsedkyně, dovolte mi ještě jednu poslední takovou osobní úvahu. Já jsem stínový zpravodaj a zprávy, o které se bude mluvit dnes odpoledne, o adaptaci se na globalizaci. Promiňte, e, že bohužel tady nebudu moci e, být, musím odletět, takže se zúčastním hlasování, ale předem se omlouvám, že tady nebudu na ten zbytek diskuze. E, François Alfonsi? Paní předsedkyně, velmi rychle, protože ty dvě zprávy se vzájemně doplňují. Podle mého názoru je tady problém, kterým se musíme hm, opakovaně zabývat. A sice komplementarita mezi těmito fondy, které jsou určeny na sousedství nebo na předstupní země a politika regionálního rozvoje a teritoriální spolupráce, tak jak je definuje hm, náš výbor v rámci EU. U této druhé zprávy ještě více dochází určitému překrývání, protože tyto země chtějí vstoupit do EU a připojit se k obecné politice soudržnosti. Já schvaluji ty směry, které náš zpravodaj navrhuje. Děkuji mu za to, že zdůraznil ochranu národních menšin. Víte, že já lpím na tom, aby Eh, veškeré tyto identity byly chráněny v rámci nařízení a v rámci eh, veřejného počínění, počínání EU. Nejsou to principy variabilní geometrie, takže nacházíme to také v sousedství. Je dobré, že bereme tedy tento princip i do druhé zprávy. A další věc, kterou chci zdůraznit. Souvisí to také s tím, že předstupní země mají určité konkrétní makroregionální projekty, zvláště na Balkáně. Takže e, zde by bylo dobré mít jaksi konkrétnější určení, jak to bude organizováno a jak to bude konkrétně vypadat. E, děkuji mnohokrát. E, děkuji bardzo. Nyní zpravodajka. Wszystkie sugestie, opinie. Děkuji za všechny připomínky, za všechny návrhy. S mnohým jsem souhlasila. Musím říci, že otázka infrastruktur, to byla otázka EPP. Možná je to opravdu achilová pata nejenom z hlediska kandidátských zemí, ale i z hlediska zemí, které se už nacházejí v Evropské unii. Takže bylo by dobré tady i nadále hledat řešení. I moje pozměňovací návrhy obsahují, obsahují částečně to, co tady uvedli stínoví zpravodajové, zvláště ohledně otázky korupce, anebo z hlediska aktivit národních parlamentů. Děkuji za všechny návrhy a čekám na další pozměňovací návrhy, které dorazí a doufám, že Konečná zpráva bude podpořena všemi členy našeho výboru. Eh, Děkuji. Jediná věc, na které se musíme dohodnout, je datum pro pozměňovací návrhy. A pokud jsem správně pochopila předchozí diskuzi, tak by to nemělo být zítra, ale zase 3. května. Takže 3. května v poledne. A tím bych skončila dnešní zasedání. Ve tři budeme hlasovat takže prosím přineste si své hlasovací kartičky. Děkuji. Good.